Buonasera a tutti. Dobrý den. Zahájíme práci. Jako obvykle vás musím informovat, že naše dnešní zasedání bude přenášeno, webstreamováno. A já vás o to budu informovat po každé. 10 prosince vám byl rozdán návrh pořadu jednání. První část našeho dnešního zasedání bude věnována setkání s místopředsedou komise Ševčovičem, který dorazí asi za pět minut, takže mohu vás informovat, že pan komisař Ševčovič vás bude informovat o nařízení, které se týká občanské iniciativy a bude nás také informovat o svém názoru na zprávu Zity Gurmaj ohledně parlamentních otázek. Potom budeme mít další slyšení kolem 16.30, kdy si poslechneme místo předsedy Miguela Angela Martineze a Otmara Karase, kteří jsou zodpovědní za vztahy s národními parlamenty a budou nás informovat o dvou posledních zasedáních Kozaku v Dublinu v průběhu prvního pololetí a ve Vilniusu 17. října, tedy v druhém pololetí. Této schůze jsem se nezúčastnil, protože náš výbor měl v té době delegaci do Washingtonu, takže bude také zajímavé i pro mne vyslechnout si informace z těchto dvou schůzí kozaku, především tedy z té druhé schůze. A zítra odpoledne budeme mít trialog, bude se to týkat politických stran. A zítra ráno začneme v 10 hodin. Na vaši žádost jsme se rozhodli, že od 9 hodin bude schůze koordinátorů, bude to tedy od 9 hodin v úterý a ne v pondělí odpoledne, takže od 9 do 10 v úterý bude schůzka koordinátorů a od 10 hodin běžné zasedání. Tam se bude hlasovat, musíme hlasovat o zprávě Davida Martina, o vyšetřovacích komisích. Je to zpráva, která trvá už poměrně dlouho, na kterou se pracuje velmi dlouho, musíme to uzavřít a dále budeme hlasovat o zprávě místo předsedy Mortena Messerschmitta o změně článku 166 a 195 jednacího řádu. Bude to tedy závěrečné hlasování o všech aktech parlamentu. A pak zde máme také návrh zprávy paní Jetemaky ohledně postupu odvolání a parlamentní imunity. Zítra budeme mít ještě příležitost diskutovat o zprávě Paula Rangela, týká se to provádění Lisabonské smlouvy. A možná, pokud zítra dopoledne se koordinátoři dohodnou, tak bychom mohli mít také první výměnu názorů o obsahu našeho stanoviska ke zprávě výboru Ekon o činnostech trojky. Pokud nemáte žádné námitky, tak považuji pořad jednání tímto za schválený. Připomínám také, že pod bodem 2 na pořadu jednání máme aktualizaci dokumentu, který se týká stavu ratifikačních eh, procedur, které v současné době probíhají. Především jde o smlouvy o economic governance. Pod bodem 3 zde musím připomenout, že zde máme zápisy ze zasedání 24. října. To bylo naše poslední zasedání. Zápis je k dispozici a bude považován za schválený, pokud nepředložíte do konce dnešní schůze, nebo tedy zítřejší schůze nějaké připomínky. Teď jsme se dostali k bodu čtyři, ale pan místo předseda tady ještě není. Takže dostali jsme zprávu, že dorazí za pět minut, tak buď si uděláme přestávku, anebo co uděláme. Tohle nemůžeme dělat bez něj. Co tady potom máme? No pak zase další místo předsedové, bod 7 tady vůbec není. O té imunitě No tak si uděláme krátkou přestávku, dokud eh, nedorazí pan předseda Ševčovič, který někde uváznul v dopravě a dorazí za pět minut. Děkuji. Budeme tedy pokračovat v práci spolu s panem místopředsedou komise Ševčovičem. Bod 4 se týká občanské iniciativy a byl zařazen na pořad jednání na vaši žádost po zasedání 4. září a poté, co jsme vyhodnotili akt v přenesené pravomoci, který vydala komise. Ale to hodnocení dospělo k tomu, že je třeba ještě tuto iniciativu zlepšit, aby byla taková pružnější. Takže máme příležitost diskutovat s panem Ševčovičem o této záležitosti a zjistit, zda došlo nebo zda bude možné provést nějaká zlepšení, vylepšení. Měl tady být také náměstek ministra zahraničí věcí Litvy, ale omluvil se, takže využijeme přítomnosti pana místopředsedy Ševčeviče, abychom hovořili ještě o dalším tématu, kterému komise teď věnuje velkou pozornost, a sice parlamentní otázky. My jsme požádali o rozšíření zprávy Zety Gurmaj také na písemné parlamentní otázky a doufáme, že využijeme této příležitosti, že si vyslechneme také názor jak zpravodajky, tak a pana Ševčoviče na tuto záležitost. Takže pane místo předsedo, dávám vám slovo, prosím, pane Maroši Ševčoviči. Uh, Děkuji, Pane předsedo, vážení poslanci, děkuji za pozvání na vaše zasedání, kde máme možnost diskutovat o těchto zásadních otázkách. Nejprve eh, k tomu, co říkal pan předseda jako první bod, to znamená občanská iniciativa. Jak víte, tak začala platit od 1. dubna roku 2012, ačkoliv ty počátky byly trochu váhavé, o čemž už jsme společně diskutovali, ale myslím, že nyní už vidíme, že eh, tento nadnárodní nástroj přímé demokracie plně funguje. Uvedu nějaké statistické údaje. Zatím jsme zaregistrovali 21 iniciativ na komisi, 10 z nich eh, již eh, ukončilo období schromažďování podpisů. Dvě iniciativy byly samotnými organizátory staženy. Devět navrhovaných iniciativ v tuto chvíli probíhá. Tyto iniciativy se týkají různých záležitostí, ať už jde o vzdělávání, telekomunikace, média, životní prostředí, práva občanů, práva spotřebitelů a tak dále. Vidíme, že se tedy týkají záležitostí, které jsou velice blízké samotným občanům. A myslím, že to je také povzbudivé číslo, které ukazuje, že občané chtějí svého nového práva využívat. Kromě toho tři z deseti již uzavřených iniciativ právo na vodu a dvě další oznámili, že už získali početný, potřebný počet podpisů a ačkoliv už k tomu došlo, je třeba ještě vše verifikovat a do budoucna každopádně to vysílá velice pozitivní signál, pokud jde o tento demokratický nástroj. Zatím se vše učíme a zjišťujeme, jakým způsobem bychom mohli nadále občanskou iniciativu v příštích letech zlepšit, protože si myslím, že to bude nevyhnutelné také vzhledem k rozsahu a povaze tohoto projektu. Pouštíme se do něčeho podobného v podobném rozsahu na úrovni EU vůbec poprvé. Nicméně je třeba říci, že e, tyto iniciativy získaly podporu více než 5 milionů občanů, které, kteří podpořili jednu z nich připojením svého podpisu a myslím si, že to je skutečně obrovské číslo. Uh, občanů EU, kteří se rozhodli využít svého nového demokratického práva v podstatě při první příležitosti, která se jim naskytla a myslím si, že čím více si na ně lidé zvyknou, tím více ji budou využívat do budoucna a zvláště pokud uvidí, že se jedná o problematiku, která je jim nějakým způsobem blízká a kde budou chtít dát najevo svůj názor. Evropská komise chce zajistit, že občané mohou tohoto nového práva plně využívat, takže jsme zřídili webovou stránku a na ní také rejstřík. Je plně funkční a snaží se naplnit eh, veškeré ty požadavky a také žádosti, které se objevují v souladu s fungováním tohoto nástroje. Občanská iniciativa a její webová stránka není pouze zdrojem informací o všech iniciativách, o požadavcích na registraci a tak dále, ale je to i jisté rozhraní mezi komisí a organizátory iniciativ a organizátorům umožňuje snáze doplňovat nové jazykové verze, eh, iniciativ, klást dotazy na komisi, její úředníky a tak dále. Je to tedy také jistá komunikační platforma mezi organizátory, komunikačními odděleními a zatím se nám to v praxi osvědčilo. K dispozici je také software komise, je bezplatný a využívají ho všechny iniciativy pro schromažďování podpisů online. Tento software je průběžně aktualizován, zlepšován, protože v této oblasti dochází k inovacím eh, velice často, velice rychle a při každé aktualizaci musíme provést řádné testování, testování veškerých funkcí, zranitelnosti, zátěže a tak dále, protože v okamžiku, kdy chcete eh, schromažďovat informace o milionech eh, občanů, tak musíte mít dispozici skutečně řádný nástroj, který eh, respektuje veškerou legislativu o ochraně osobních údajů. Ačkoliv na začátku došlo k určitým obtížím, někteří organizátoři měli problémy technického rázu, tak se komise rozhodla, že půjde i nad rámec své povinnosti v rámci nařízení a jak víte, tak komise nabídla jako dočasné a volitelné řešení nabídnout hostitelský systém online na svých serverech v Lucembursku a to bezplatně. Komise uvažuje tedy o této eh, podpoře i pro dalších 12 eh, měsíců u všech eh, iniciativ, které byly zaregistrovány před 1. říjnem roku 2012. Chceme tím kompenzovat ty nedostatky, ke kterým došlo na začátku, pokud jde o instalace a zajištění, zabezpečení serverů. Ten úkol byl velice obtížný pro většinu organizačních výborů a já si myslím, že díky eh, té projevené vstřícnosti a nabídce, že poneseme tu finanční zátěž, pokud jde o instalaci softwaru a zabezpečení serveru, jsme dokázali většině iniciativ pomoci a spustit uh, schromažďování podpisů. Další věc, na, které, na kterou se musíme soustředit společně s členskými státy, je otázka mm, zefektivnění procesu, který se týká ověřování projevené podpory. Asi si vzpomenete, že se jednalo o vůbec nejobtížnější část při vyjednávání, takže příslušná příloha je velice dlouhá. Každý členský stát měl trochu jiné požadavky, pokud jde o schromažďování osobních údajů a pokud jde o jejich následné ověřování, které je tím pádem poměrně časově náročné. Diskuze se týkaly především práce pracovní skupiny, která shromažďuje odborníky z jednotlivých členských států, z jejich příslušných orgánů a pracovní skupina se soustředila především na certifikaci shromažďování mm, podpisu online a e, během e, papírové kampaně. Pracovní skupina zvažuje zjednodušení celého procesu a následně v červenci komise schroma, e, schválila úpravu pokud jde o schromažďování podpisů pro šest členských států. Ve většině případů došlo ke zjednodušení procesu, což vešlo také ke snížení počtu evropských občanů, kteří mají právo na to eh, podpořit nějakou takovou iniciativu. Eh, my jsme byli také požádáni, abychom podpořili eh, respektive ověřili podpisy v rámci iniciativy Právo na vodu. Zatím vše v této iniciativě probíhá hladce a organizátoři by nám chtěli předložit ověřené podpisy pravděpodobně již tento týden, tedy před Vánoci. Pokud eh, proběhne eh, verifikace ověření v pořádku, následným krokem bude analýza každé iniciativy komisí. Jak víte, ta komise nemá právní povinnost eh, v této oblasti, ale komise, to mohu říci, vždy pečlivě zváží každou žádost ze strany občanů a jasně vysvětlí své důvody pro určité kroky či jejich odmítnutí. Když si vzpomeneme na vyjednávání, tak, se, eh, tak proběhl postup přeskumu a také veřejné slyšení tady v parlamentu. Předpokládá se další slyšení a je to proto, že máme za úkol jako instituce spolupracovat a vyslechnout názory všech zainteresovaných stran. To slyšení by mělo proběhnout co možná nejdříve po předložení iniciativy komisy, tak aby ta diskuze mohla být zapracována do sdělení, které musí komise schválit v reakci na příslušnou občanskou iniciativu. A zde eh, bych si dovolil jednu žádost na Evropský parlament, protože se domníváme, že je velmi pravděpodobné, že právo na vodu tato iniciativa nás požádá, abychom přijali ověřené podpisy a tím se vlastně eh, spustí ta tříměsíční lhůta, v rámci níž musí komise vydat své sdělení. této občanské iniciativě a myslím si, že by bylo velice dobré, kdyby Evropský parlament mohl zorganizovat slyšení k iniciativě právo na vodu někdy během ledna, protože nám by to pomohlo eh, zohlednit v rámci celého toho procesu výsledky eh, této diskuze, eh, výsledky diskuze na slyšení. Mohli bychom to zohlednit v našem sdělení, jež potom budeme muset později vydat nejpozději v březnu, protože i pro nás platí ta tříměsíční lhůta. Jsme maximálně připraveni spolupracovat s parlamentem, jsme v kontaktu s organizátory, této občanské iniciativy. Hovoříme o tom, jak by mělo proběhnout jednání na vysoké úrovni mezi organizátory a příslušnými eh, službami komise. A my jsme si mysleli, že by jak jednání na komisi, tak to veřejné slyšení mohlo proběhnout v rámci jednoho dne, čímž pádem by to bylo snažší především pro organizátory této občanské iniciativy. Doufáme, že tedy bude možné, aby i Evropský parlament zorganizoval toto slyšení během ledna. Pokud dovolíte, pane předsedo, na závěr bych řekl, že rok 2013, rok evropských občanů, také díky evropským občanským iniciativám nám pomohl zavést tento nový eh, demokratický eh, nástroj více ho občanům eh, představit eh, právě v tomto roce, kdy se snažíme zdůrazňovat občanská práva, včetně této občanské iniciativy, která má občanům eh, dát pocit větší pravomoci a možnost většího zapojení a komunikace s evropskými institucemi. Já doufám, že se nám díky tomu pomůže obnovit důvěru, podaří obnovit důvěru občanů v evropské instituce. Také doufám, že ehm, vše bude pokračovat dobře i nadále a že evropské instituce i členské státy budou vybízet občany k tomu, aby byli aktivní, aby se zajímali o evropské záležitosti, zapojovali se do nich, protože myslím, že to Evropská unie potřebuje a že to bude také velice důležité v souvislosti s nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu. Pokud jde o občanské iniciativy, pane předsedo, tak to je ode mě vše pro tuto chvíli a jsem připraven pochopitelně zareagovat na eh, dotazy, které byste mohli mít a pak můžeme přistoupit k druhému bodu na pořadu jednání. Děkuji. Děkuji. Jako první požádala o slovo paní Gurmaj. Uh, tak, eh, především jako zpravodajka ke zprávě o Evropské občanské iniciativě já eh, silně věřím eh, ve význam komunikace mezi oběma stranami stolu. Myslím, že je to dobře, že dáváme šanci občanům my v té zprávě možná říkáme, že je to pro nás neznámé území, neznámé vody. A proto jsme na tom také pracovali už vlastně tři roky, abychom si byli jisti, že to bude fungovat. Takže já skutečně eh, věřím, že je velice důležité, abychom byli otevření velmi důležité jak je, je také to, jak eh, naložíme s tím portfoliem, eh, a to se týká také vašeho fantastického týmu a roční práce. Myslím, že je velice důležité, abychom eh, spolu komunikovali. Já bych jenom ráda připomněla, že chcete, chceme-li mít tady rok evropského občanství, ne evropských občanů, občanství, tak eh, já tedy věřím, že eh, de facto máme tu první část za sebou. Škoda, že tady nemůže být spolu zpravodaj Alan Lamasur, ale on eh, také velice věří eh, ve význam eh, tohoto významného díla. Máme tady určité výzvy a eh, ty je třeba, těma třeba se zabývat, musíme být nohama na zemi. Když se podíváme na počet iniciativ, tak e, ten evropský aspekt a ty nové myšlenky, to aspoň u mě vede k optimismu. Já myslím, že e, evropští občané e, konečně začínají chápat, jakou to má hodnotu. Ale přestože zde vidíme pozitivní vývoj, tak jsou tady jsou tady potíže zejména technického charakteru a eh, toho postupu. Samozřejmě, že to nebude úplně snadné, protože něco podobného jsme v takovémto měřítku nikdy nedělali. A eh, také určitě eh, spolu s Alanem Lamasurem chceme zajistit to, aby tato tento nástroj byl uživatelský a občanský přívětivý. Hlavním zdrojem potíží pro organizátory je technická stránka věci a já myslím, že to je dobrá zpráva, poněvadž eh, na tom se dá celkem snadno pracovat. A jinak eh, také problémy s těmi servery a systémem vůbec pro sběr podpisů, tak to už se částečně vyřešilo ve spolupráci s komisí. Samozřejmě, že tady je třeba najít vhodné řešení a já bych eh, si ráda vyslechla, jak se na to díváte vy, protože my jsme tady měli eh, několik požadavků ze strany občanů, eh, no a snažili jsme se zatím uklidňovat, že se na tom pracuje. Samozřejmě eh, eh, je třeba to trošku sprioritizovat, protože už uspořádat takovou iniciativu, tak to eh, je obrovský úkol. Takže my to chceme spíše podpořit, než abychom tomu bránili. Já si také myslím, že ta organizace by byla jednodušší, když, kdyby třeba příloha třetí a tam se týká osobních dat občanů ze všech členských zemí. Čili bylo by dobré, kdyby se to trošku zharmonizovalo a zjednodušilo. Protože e, pokud chceme tady sloužit občanům, měli bychom jim také naslouchat. Takže občan, e, Evropský parlament už e, požádal, aby se na tom pracovalo, ale pro některé členské země to bude asi obtížné čili vyžádá si to ještě trošku více času, než eh, se mm, dopracujeme eh, jednodušší a lepší podobě. Já myslím, že eh, klíčové je najít vhodnou rovnováhu mezi ochranou dat a uživatelskou přívětivostí. Také bych přivítala dosavadní úsilí komise, jako třeba je prodloužení lhůty pro sběr podpisů, zejména pro ty první iniciativy, než se dořeší ty technické problémy. Čili eh, chápeme, také vy chápete, že eh, to zase není až tak eh, drahé a že mm, skutečně můžeme mm, ten sběr podpisů trošku prodloužit, aby se mm, nestrácel čas, aby to lépe fungovalo v roce 2015 by měla proběhnout ta revize, čili přeskum celé věci. A to znamená, že bychom se měli zabývat o zkušenosti a otevřít cestu k centralizovanějšímu postupu. A samozřejmě nás zajímá také, kolik to bude stát a nakolik se zlepší naše komunikace. A bude nás zajímat, kolik parlamentních kanceláří eh, něco takového absolvovalo, kolik měli takových případů, zda tady byly otevřené vůči občanům k diskusím na toto téma a eh, podle nás eh, jsou tady dva zvláště důležité aspekty. Za prvé je to vůbec existence té možnosti iniciativy a Druhá věc je, jak se to v praxi uplatňuje. A tady je třeba, aby se spolupracovalo, poněvadž zdá se, že mnoho občanů se e, o tom vůbec nedozvědělo a my de facto bychom asi měli trošku zlepšit takový ten kreslený návod, e, jak s tím zacházet. Ale je třeba říci, že e, mnoho ECIs e, se nepodvojilo tedy tomu, že by spadali e, do příslušného rámce. Takže tady e, je to také na debatu o repatriaci kompetencí od evropské úrovni zpátky. No a asi by bylo dobré, aby třeba se jaksi pedagogičtěji přistupovalo k tomu vysvětlování například eh, právního základu a podobně. Také důležitá jsou ta eh, občanská či veřejná slyšení a eh, my také budeme mít jedno takové v lednu zde v parlamentu. Čili Domníváme se, že je velice eh, důležitá tato iniciativa, zejména sledovat to, co s ní dále bude. Občané na nás mají vysoká očekávání a my je musíme nějak naplnit. Takže, vážený pane místopředsedo, kolegové, samozřejmě, aby eh, občanská iniciativa byla z demokratického hlediska úspěšná, tak eh, já eh, věřím, že tomu musíme pomoci a myslím, že eh, se nám to podaří. Je mě ctí, že na tom mohu spolupracovat a mm, velice vám děkuji za vaši práci. Ano, tak jsou zde, jsou zde i vaše, vaše ženské spolupracovnice, čili genderová rovnováha je zachována. Děkuji paní Gurmaj a slovo má pan kolega Schmidt. Thank you, Mr. Chair. I'll be... Děkuji, pane předsedo. Já budu velmi stročný. Pane komisaři, říkal jste, že 21 iniciativ bylo schváleno. Mohl byste nám říci, zda některé iniciativy byly odmítnuty a z jakého důvodu? My tady na tomto výboru jsme vedli diskusi o politických důvodech eh, pro zamítnutí nějaké iniciativy pocházející od občanů, takže by mě zajímal váš názor. A za druhé, pokud jde o ty iniciátory, vy jste říkal, že toto je způsob, eh, jak eh, navázat evropskou debatu s občany. Já si vzpomínám, že jsme politickým stranám zabránili být aktivní v těchto iniciativách, ale nezakázali jsme žádnou eh, politickou organizaci, která není stranou, nezakázali jsme ji, aby se do toho nezapojila. Takže i některé iniciativy, které byly považovány za nepřípustné, se tímto vyznačovaly. Takže objevilo se tam něco nového, nebo jsou to jen, abych tak řekl, ti obvyklí podezřelí, to znamená ti lidé, kteří už jsou zapojeni do evropské debaty, teď našli novou cestu, jak sdělovat své politické názory, anebo se do toho zapojili lidé, kteří by se bez takovéto iniciativy do evropské debaty nikdy nezapojili. Děkuji. Děkuji. Paní Šeplin. Pan Šeplin. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane komisaři, za to, že jste přišel. Mně se velmi líbilo to vaše velmi podrobné vysvětlení, především pokud je o začátek tohoto projektu, který se vždycky těžko rozjíždí. Já jsem z té vaší prezentace měl pocit, že komise se využ- rozhodla využít velmi rozumně tento nástroj. Já mám otázky, které souvisí s tím, co jste říkal. Některé už jste vlastně i slyšel, ty servery, které jste dali k dispozici, je to dočasné, anebo to už tak bude navždy? Já si myslím, že to je klíčová otázka. Pokud je to jen dočasné, tak možná by stálo za to zamyslet se na vytvoření, nad vytvořením něčeho trvalého. A druhá otázka se týká těch precedentů. Myslím, že jste říkal, že je 21 těch iniciativ a předpokládám, že ta kritéria pro posuzování těchto iniciativ už existují. Já bych velmi rád slyšel, jak to tedy vypadá s těmito kritérii, zda používáte nějaké externí hodnotitele nebo zda to provádíte interně. Jak vlastně vznikají tato kritéria, podle kterých provádíte hodnocení? Jen se někdo takhle vymyslí? Jistě, ale je to nějaký výbor nebo jak k tomu vlastně přijdete, protože je to nový institut, který se tímto rozbíhá, ta rozhodnutí, která teď přijímáte, budou fungovat jako precedens do budoucnosti. A vlastně to uh, zúží to pole nebo tu škálu těch věcí, které přijmete nebo nepřijmete do budoucna. Další otázka. Víte, kolik máme členských států? To vám tedy říkat nebudu, ale mě zajímala ta distribuce. Zda zde jsou nějaké aktivnější státy nebo některé státy, kde dopad občanské iniciativy je menší, řekněme. Jsou nějaké státy, kde je to velmi populární. Je to nějakým způsobem ovlivněno velikostí státu. Jsem jen zvědavý, takže jakékoliv informace v tomto ohledu uvítám. Zmínil jste to lednové slyšení. Já si myslím, že to je věc, kterou určitě musíme velmi vážně zvážit. Vy jste hovořil o té vodě. Kolik ještě těch iniciativ je v dohledné době, které budou vyžadovat nějaké slyšení. Velmi brzy máme parlamentní volby a mně se zdá, že parlamentní volby určitě rozptýlí pozornost eh, od slyšení a já si myslím, že to hlišení, slyšení je důležité, abychom vlastně informovali občany, kteří do toho byli zapojeni, o tom, jak ten postup funguje. Takže by mě zajímalo, zda to bude jen slyšení o vodě, nebo zda se připravují i další slyšení protože říkali jsme, že zde bude tedy ta předvolební kampaň, možná to není úplně dobré, aby se to směšovalo, takže byste se možná měli zamyslet nad tím načasováním. A další věc, eh, navážu na to, co říkala paní eh, Gurmaj o úřadech EP. Eh, e Já si myslím, že to je velmi důležité v tomto kontextu, že jakákoliv informace, která nám může být poskytnuta z vaší strany, určitě bude velmi cenná. Mě by zajímalo, do jaké míry, pokud Existují nějaké regionální úřady, pokud se zamyslíte nad malými zeměmi, jako je vaše nebo moje země, zda stačí jen jeden úřad na celou zemi, nebo zda byste měli mít v Košicích i v Bratislavě třeba úřad, nebo jaké instituce máte k dispozici třeba v Edinburgu, jak to funguje ve Španělsku nebo v Německu, zda všechno nebo zda je tam nějaký úřad vždycky na jeden region nebo na jednu spolkovou zemi, nebo jak to funguje, protože čím blíže jsou ty úřady lidem, tak tím je pravděpodobnější, že lidé budou této instituce využívat a že budou více využívat tohoto nástroje jako takového. Děkuji. Pan Dav. Ehm. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Tři iniciativy již byly uzavřeny. S tím, že teď čekají na ověření ze strany vnitrostátních orgánů. První iniciativa se týká práva veřejného sektoru eh, kontrolovat Eh, poskytování eh, služeb eh, v oblasti vody. Já bych se zde chtěl zeptat na podstatu těchto tří iniciativ. Myslím, že první z nich byla podpořena Unii nebo respektive odbory veřejných orgánů, kteří byli proti privatizaci vodárenství. Druhá iniciativa se týká potratů. Předpokládám, že je tedy proti potratům, jestli se tedy nepletu. Pokud se nemýlím a myslím, že tuto iniciativu podporuje církev, čímž eh, reaguji na to, na co se ptal pan Schmitz. A třetí iniciativa je iniciativa, která se týká pokusů na zvířatech. A za touto iniciativou je skupina aktivistů, která eh, vystupuje na ochranu práv zvířat. Všechny tři iniciativy eh, jsou, řekněme, na okraji evropských eh, kompetencí a můžeme tedy říci ano, Přesto jsou to všem vhodné věci, eh, které by měla komise zvážit a zvážit, zda by nebylo dobré k tomu předložit evropskou legislativu. Pokud jde o eh, ta práva zvířat, tak myslím si, že zde již máme evropskou směrnici, která se týká používání zvířat pro terapeutický léčebný výzkum, ale já se chci zeptat ještě na jinou věc, pokud mi tedy pod, odsouhlasíte ta tři témata, že jsem je pochopil eh, správně. Chci se tedy zeptat, zda komise chce vydat návrh eh, svého odůvodněného stanoviska k těmto záležitostím ještě před eh, slyšením, protože mně se zdá, že eh, by se tak eh, vlastně předjímala ta veřejná diskuze, která by měla proběhnout na veřejném eh, slyšení. Chci se tedy zeptat, zda je komise připravena dát předem k dispozici svůj názor na opodstatněnost eh, těchto témat, jimž se věnují evropské občanské iniciativy a eh, zda se komise vyjádří také ke své kompetenci, kterou v těchto oblastech má podle smlouvy. Efner. Děkuji, pan Efner. Ja, herzlichen Dank, eh, prezident. Děkuji vám, pane předsedo, a Vítám také srdečně pana místopředsedu komise. Je pro mě velkou radostí, že eh, nebo kdykoliv vás vidím a jsem rád, že jste tady dnes mezi námi. Děkuji vám za to, že jste přišel. My jsme se v září bavili o malé reformě v rámci delegovaných aktů a přitom jsme navrhli, aby to proběhlo bez problémů a bez dalších debat. No, nicméně tedy eh, debata proběhla a škoda je, že tady není dneska předsednictví rady, abychom si mohli dohromady udělat takovou bilanci, co se podařilo, co ne a co je třeba zlepšit. Tento velký nový instrument občanské iniciativy dává evropským občanům poprvé, aby jasně vůči komisi vyjádřili, co si přejí, co by si přáli změnit a tak dále. Je to velký krok, je to velké zlepšení a je to samozřejmě naprostá a bezprecedentní novinka. A my můžeme konstatovat, že se to částečně podařilo, ovšem některé očekávání se nenaplnila také jsme narazili na nečekaně velké technické a organizační potíže a poněvadž my jsme zodpovědni za podobu toho instrumentu, jak říká paní Gurmaj nebo pan Lamasur, nebo vy nebo já. Eh, my jsme eh, se na tom silně podepsali a je naše zodpovědnost, abychom se tím znovu zabývali a zjistili, co jde, co nejde, co je třeba, co je možné zlepšit. Já bych také navázal na to, co řekl Andrew Duff. Sice, že eh, milion podpisů a další vstupní překážky, eh, což jsou počty eh, podpisů, které třeba získali v jednotlivých členských zemích, to není nic jednoduchého a organizátoři, kteří nemají dostatečné zázemí, eh, tak eh, opravdu to mají těžké. Eh, my máme zatím tři úspěšné pokusy, ale ve všech případech se zatím skrývají tři relativně silné organizace. Čili dá se říci, bez skutečné organizační opory v určitých stávajících organizacích se něco takového těžko může podařit a když se podíváte na počty podpisů, eh, tak dnes jsme u eh, poměrně dramaticky znížených čísel, několik tisíc, několik desítek tisíc. Je třeba, abychom si ovšem uvědomili, že ten velký cíl vytvořit eh, určitý nástroj, Eh, že tady prostě proto, aby ti, kteří nemají eh, velké organizační zázemí, aby eh, mohli také přicházet směr k Evropské unii s iniciativami. A myslím si, že že bychom se měli zabývat už myšlenkami na zjednodušení, případně tu a tam také na stížení. Jinak pokud se týče technických potíží, tady my propagujeme takovýto nástroj, říkáme občanům, používejte to, ať je slyšet váš hlas. A na druhé straně ovšem jsme nedokázali dosáhnout toho, aby to také fungovalo, jak má, ale prakticky eh, už půl roku si s těmi technickými potížemi musí občané poradit sami, jak umí a Eh, někteří to zvládli, ovšem mnozí to radši vzdali. Takže to nebyl úplně dobrý start. Já myslím, že si z toho musíme vyvodit eh, víceré poučení a eh, možná odtud pramení moje otázka. My tady máme možnost prodloužit lhůty pro současné iniciativy, případně dát jim možnost, aby začali znovu. A e, pak tady máme e, vlastně to lucemburské řešení, všem je to řešení, které nikdy e, není standardní. Prostě je to dočasné, dočasné opatření. A je třeba, aby iniciativy věděly, tedy jaké bude to standardní řešení, aby všechny iniciativy mohly fungovat standardním způsobem. A to nemůže být dočasné e, řešení nebo řešení pro jednotlivé případy, musí to být e, paušálně pro všechny. A ještě druhé téma, které s tím souvisí. Podle mě e, těch řada technických potíží je částečně tedy dána nedostatečným plánováním, Eh, nedostatečným testováním a eh, to všechno jsou chyby, kterým jsme se mohli vyhnout. Ale také se domnívám, že eh, řadě, řada potíží vyplývá také z vlastního nařízení. My jsme vždycky chtěli, a v tom s vámi souhlasím, pane místo předsedo Ševčoviči, my jsme si přáli jednotný evropský rámec i pro to podepisování. Čili je to evropská iniciativa, nikoli národní občanská iniciativa. Čili my jsme chtěli, aby tam bylo uvedeno jméno, adresa a možná, že datum a místo eh, narození a stačí to tedy podepsat na papíře nebo internem, internetem a to už stačí, to je dostatečné, aby ta osoba byla jednoznačně identifikována, aby se zjistil, jestli podepsala jednou nebo vícekrát. A já si myslím, že největší chybou komise s dovolením tedy, tak to byl dopis národním administrativám, kde jsme se tedy ptali, kde jste se ptali, jaké jsou nutné dokumenty k ověření. A to vedlo tedy k tomu, že eh, všichni začali říkat, co prostě určovat si, eh, jaké dokumenty chtějí. Němci třeba chtěli eh, osobní občanský průkaz nebo pas, ale to není úplně správné, protože my máme daleko závaznější záležitosti, závaznější referenda a podobně a všude to stačí prostě adresa a podpis jenom prostě vláda měla problém, že eh, komise se ptala, jaké chce dokumenty a tak šli prostě na jistotu a tak si tedy vymysleli tady dva dokumenty. Francie řekla 18 dokumentů, eh, některé členské země jeden, některé čtyři. To <laughs> je strašné. A my jsme teď eh, dosáhli toho, že některé členské země se vzdali těch zbytečných dokumentů, ale jiné ne. Čili Eh, my jsme to trošku skorigovali, ale pořád tady máme eh, seznam, kde spousta členských zemí uplatňuje vlastní, vlastní kritéria. A to vede k tomu, že nemůžete podepsat, co chcete, jakožto evropský občan, ale musíte nejdříve říct eh, občanem, kterého státu jste a podle toho se rozběhne konkrétní systém. A to myslím, že z evropského hlediska není přijatelné. A z toho vyplývá ta komplikovanost té webové stránky a ta komplikovanost pro občany. My jsme si stanovili čas do roku 2015 pro reformu. A jestliže chceme, aby se to v roce 2015 reformovalo, je třeba už teď hovořit s českými zeměmi a říct, eh, je možné, abyste to doma si upravili tak, aby nám od roku 2015 stačila jedna sada údajů pro eh, všechny Evropany. A ještě jeden bod. Eh, my máme eh, v Evropě 11 milionů lidí, kteří se vůbec nemohou podepsat. A to je prostě proto, že jsou občany jiného státu, než ve kterém bydlí. A to je také problém například u národních voleb. Ale to přece nemůže být problémem u evropského instrumentu. Já bych skutečně rád se dostal od komise, ale také od rady, a myslím, že ten hlavní problém je v radě, eh, která tady bohužel dnes není. Skutečně bych rád věděl, co chce rada podniknout, aby tento aby tento eh, jaksi, nástroj se očistil od různých národních nánosů aby to fungovalo tak, jak jsme si představovali na začátku. A ještě závěrečná otázka. Já jsem tady od počátku vyjadřoval obavu z toho, že eh, v komisi je několik vysoce motivovaných pracovníků, ale eh, jich málo. Protože ty počty různých stížností od jednotlivých iniciativ jsou obrovské. Oni si stěžují na spoustu jednotlivých bodů a problémů a to ukazuje na to, že štáb a finanční zdroje, které tady máme, prostě nestačí eh, nejsou dostatečné vůči rozměru tohoto nástroje. Takže mě by zajímalo, jestli máte do budoucna plány o posílení prostředků a personálu tohoto štábu. A také tady mám ještě otázku. Komise má eh, Maria Tenrera, vynikající člověk, vynikající pracovník, eh, který tady byl i odpovídal na naše otázky a eh, je to vysoce kompetenční, kompetentní člověk, je otevřený dotazům, snaží se řešit problémy s iniciativami, se všemi. Já bych tedy chtěl mu srdečně poděkovat za tuto práci, ale zároveň mám tedy otázku, proč tedy jste v komisi rozhodli, že iniciativu, pardon, odpovědnost za občanské iniciativy e, přenesete na někoho jiného a tento člověk už vlastně e, tu odpovědnost mít nebude. A já myslím, že také ti, kteří se tomu už několik let věnují, tak to asi těžko chápou, protože třeba tento člověk je pro mě garant úspěchu. Možná byste mě mohl pochop- eh, pomoci to pochopit. Já tady mám řadu otázek, já vám velice rád je potom eh, pošlu písemně. Eh, nechci tady mluvit příliš dlouho, ale byl bych rád, kdybyste aspoň na toto mohl odpovědět, protože cílem je to, abychom to, co jsme tady zahájili, dotáhli do konce, zlepšili to tak, aby do budoucna eh, se mohli občané vyjadřovat k tomu, co je důležité v Evropské unii, aby přitom tedy neskrachovali na technických a dalších byrokratických potížích. Děkuji, pan Plenkovič. Thank you so much, Mr. Paní Plenkovič, děkuji, pane předsedo. Vážený pane komisaři, chtěla bych vám poděkovat eh, za komplexní přístup k této eh, tomuto cenému demokratickému nástroji k evropským občanským iniciativám. Doufám, že nikdy nebudeme svědky Evropské občanské iniciativy, která by se která by řešila práva sexuálních a národnostních menšin, tak jako tomu bylo nedávno v Chorvatsku. Ale teď k samotným evropským občanským iniciativám. Rozdělím svůj dotaz na dvě části. Nejprve se vás chci zeptat, jakým způsobem chce komise zlepšit přístupnost těchto iniciativ, jejich přívětivost, pokud jde o technickou stránku věci, o používání těchto iniciativ, to jsou věci, které se objevují vlastně od počátku, kdy byla uvedena tato iniciativa do praxe a druhá věc, ta se týká všeobecných institucionálních záležitostí. Představitel eh, tohoto oddělení Evropské komise při jednání v září letošního roku řekl, že navzdory úsilí komise vysvětlit pravidla Evropské občanské iniciativy se eh, stále musí eh, řešit zamítání návrhů iniciativ, protože řada z těch iniciativ se týká věcí, které jsou zjevně mimo pravomoci komise a proto se chci zeptat, kolik takových iniciativ bylo zamítnuto kvůli tomu, že vlastně neodpovídají smlouvám, jsou mimo kompetenci komise podle smlouvy. Klíč. Ano, takže teď pan Plenkovič. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Tak tady eh, došlo k takovému eh, zmatení příjmení Velice rád jsem dal přednost své kolegyni, aby mohla položit svůj dotaz jako první. I já bych chtěl eh, tady přivítat pana komisaře, který dobře rozumí chorvatsky, již nám to dokázal v chorvatském parlamentu a mám na pana komisaře dva dotazy. Za prvé, myslím si, že tato iniciativa je vynikajícím nástrojem, jak zvýšit účast evropských občanů na legislativním procesu Evropské unie a také jak zvýšit povědomí o evropských tématech a spustit iniciativy, které se jednoho dne mohou stát eh, legislativou. Vidím, že eh, většinu kolegů zajímá metodika, tedy to, jakým způsobem komise odůvodňuje eh, podané žádosti podle článku 10d A tady se chci zeptat, jak postupuje komise, když eh, má být iniciativa spuštěna, protože to je klíčový moment pro celou iniciativu. Ehm, jeden milion popisů, podpisů můžeme říci, že to je číslo poměrně vysoké. Chorvatsko je malá země, my máme eh, celé 3 miliony obyvatel a v nedávné době u nás vznikly dvě iniciativy, které schromáždili více než 600 tisíc a 700 tisíc podpisů. A když se vezměte, že, vezmete, že Evropská unie má 500 milionů obyvatel, tak si myslím, že není zase taková potíž schromáždit 1 milion podpisů. Zajímá mě ovšem ještě jiná věc a to, že v různých zemích se věnuje různá podpora různým združením. Například u nás funguje kancelář pro podporu občanské společnosti, kancelář podporující nejrůznější združení. A tak by mě zajímalo, zda eh, tato iniciativa může být provázána, napojena i na stávající kanceláře podobného druhu a zda může být nějakým způsobem provázána i s evropskými volbami v příštím roce. Já jsem byl také svědkem toho, že v té krátké době, která uplynula od spuštění této iniciativy, Mm, Chorvatsko transponovalo eh, příslušnou legislativu, bylo to v Dubnu a tak se i chorvatští občané eh, zapojili do podepisování, ačkoliv jich nebylo mnoho a myslím si, že je potřeba udělat více pro podporu eh, osvěty o těchto iniciativách. Děkuji, než vrátím slovo panu Hefnerovi, který požádal o slovo znovu, tak i já bych položil pár, otázek panu komisaři. Všichni se ptali, zda ten server bude permanentní nebo ne, tak to je klíčová otázka. V každém případě, vzhledem k tomu, že se hovoří o možné změně nařízení a také o tom aktu v přenesené pravomoci, který by mohl být pozměněn, tak eh, okamžik registrace a okamžik tedy certifikace by měly být určitým způsobem eh, zohledněny, protože tam se hovoří o tom, že není možné sbírat podpisy, dokud eh, nedojde k registraci. A pak se tam hovoří, že e-mailem mohou být sbírány podpisy teprve pod certifikaci, takže možná by ty dvě věci mohly být eh, zároveň. Pokud třeba některá organizace neprohlásí, že chce používat pouze jeden ze způsobů sběru podpisu, takže to by mohl být takový výjimečný případ. Mám ještě pár otázek. Nařízení počítá s kontaktem organizátorů s komisí. Myslím si, že zkušenost si vyžádá určitá upřesnění potom v nařízení. Ale otázka je, kdo z výboru organizátorů může mít tento kontakt. Zda osoby uvedené v žádosti, kterých nemůže být více než sedm, ale Zda tam mohou být nějací odborníci, kteří jim budou radit nebo ne. A v jakém to bude kontextu, zda to bude tedy s komisařem jedním, se skupinou komisařů, s celým kolegiem, s nějakým úředníkem. A potom, jaké tam budou výsledky, protože současné nařízení říká, že organizátoři mohou, ne že musí, mohou se pokusit s sformulovat, navrhnout nějaký právní akt. Někteří to udělali, někteří ne. Takže Jak by to tedy mělo vypadat s těmi návrhy? Když tam třeba nebude žádný písemný návrh, tak to bude vypadat jinak, ne? Bude to jiný případ. A pokud to, o to, co zde říkal pan Dav, registrace předpokládá, že bylo předem zkontrolováno, zda je tam kompetence. Takže jakmile bude provedeno takovéto první hodnocení, tak není možné, aby to potom komise odmítla, že v tom eh, není kompetentní. To hodnocení potom může být politické, pokud jde o načasování, způsob a tak dále, ale nemůže to odmítnout, protože proto není kompetentní, protože to první rozhodnutí už proběhlo, to první hodnocení. A dále, další otázka. Kdo může být pro tento kontakt tedy navržen? Zda to bude někdo z toho organizačního výboru, zda to bude více lidí, Otázka je také, kdy to bude, protože nařízení říká v následujících třech měsících, ale může to být eh, třeba ve volebním období nebo v létě, ty tři měsíce, takže možná by se to mělo taky vzít v úvahu. Je to velmi přísná norma, závazná. Preskriptivní, anebo je to jen indikativní, jen orientační. Bylo by dobré, kdyby se to podařilo do tří měsíců, ale je to jen tedy orientační. Takže to si myslím, že je také důležité. I z hlediska revize tohoto nařízení už potom s ohledem na zkušenosti. Takže ještě pan Hefner, ale prosím, buďte stručný. Já ganz kurz, eh, genau zum gleich. Jenom stručně eh, ke stejným otázkám. My budeme mít brzy první slyšení a vy jste hovořil o tom, že by se měl konat již v lednu. Tak eh, já myslím, že to ještě nemáme příliš připravené. Slyšení je de facto to jediné, eh, co, čeho dosáhli iniciátory tím milionem podpisů. A Eh, tak jak říkají Zita Gormaj a Alan Masur, tak eh, tady také lidi, eh, kteří tady na tom pracují, tak je nutné, aby do, toho, do přípravy toho slyšení byli také vtaženi, což se zatím nestalo. A tak trošku mám obavy, jestli k tomu vůbec dojde. Mám tady otázku. My jsme se zhodli na tom, že budeme mít eh, sedmičlenný iniciativní výbor, sedm lidí ze sedmi zemí. A mě by zajímalo, jestli souhlasíte s tím, že alespoň to, tento iniciativní výbor by měl být přizván. A možná ještě dva, tři experty, které stanovíte vy. Tady už zase zaznívají eh, návrhy, že tento Eh, iniciativní výbor, že by si měl sám platit eh, dopravní náklady, cestovní náklady. A já mám dojem, že tady skutečně eh, to jsou takové drobnosti, které tady vůbec nemusí být a ty podkopávají daleko větší věc. Čili jestliže tady bude mít sedmičlenný výbor, kde ty, ten výbor bude sedmi Eh, eh, sedmi osob, které mají stejné postavení, ne že žádná hierarchie, předseda, místo předsedové a tak dále. A měli bychom je také pozvat. A druhá věc je, eh, jak komise chce zajistit své, svou vlastní účast na tom slyšení, jestliže teď už vlastně eh, tato věc je rozdělená v komisi do, já nevím, tří nebo čtyř různých úseků či rezortů. A ještě jedna otázka. Jak chcete zajistit to, aby eh, při návrzích pro 2014 eh, pokud se týče iniciativ, které dosud mají iniciativy a mm, parlamentní zkušenosti, eh, jakým způsobem tady budou tyto zkušenosti zapracovány, využity v roce 2014? Děkuji. Bylo zde opravdu položeno spousta otázek, takže slovo má pan místopředseda. Very much. Eh. Děkuji, pane předsedo, děkuji všem poslancům za položené dotazy a také za vynikající spolupráci na touto velice důležitou a přitom politicky citlivou záležitostí. Děkuji za podporu, děkuji za to, že jste přispívali k celému procesu, včetně procesu spuštění Evropské iniciativy. Evropské občanské iniciativy. Budu probírat jednotlivé otázky, ale tam, kde to bude možné, ty dotazy skloubím. Začnu paní zpravodajkou paní Gurmaj, protože si myslím, že její otázky týkající se revize odrážejí eh, i věci, na které se ptal pan Hefner, paní eh, Petrovič, eh, Jakovina. A myslím si, že poté, co skončí ten první cyklus, což bude v březnu, nebo což bylo v březnu letošního roku, tak vlastně budeme mít dispozici dostatek informací na to, abychom se připravili na další revizi. To už bude úkolem dalšího Evropského parlamentu a další Evropské komise, takže prozatím mohu dát k dispozici pouze svůj názor na to, jak si myslím, že bychom měli postupovat, abychom dále zjednodušili iniciativu, eh, zpřístupnili ji a eh, zajistili větší zájem občanů o ECI. Souhlasím s paní Gurmaj a s panem Šteplingem, že potřebujeme další eh, zefektivnění a zjednodušení těch požadavků na poskytnutí osobních údajů při vyjádření podpory při samotném podpisu iniciativu. iniciativy. Musím také říci, že jsem rád, že už eh, Nyní ve většině případů vidíme spíše pozitivní signály ze strany členských států, které se snaží snižovat počet údajů, které vyžadují od občanů, kteří chtějí eh, podpořit eh, iniciativy, anebo k tomu, co říkal pan Efner, eh, že vlastně už dnes je tady na 11 milionů občanů, kteří nemohou podpořit žádnou občanskou iniciativu kvůli problému s bydlištěm. Máme dobrý příklad z Nizozemska, kterému se podařilo tento problém vyřešit, protože navrhli změnu ve svém formuláři který používají nizozemští občané a umožňují i občanům, kteří nemají bydliště v Nizozemsku, v současné době podpořit iniciativu. Je to tedy možné, je to proveditelné a myslím, že je potřeba se poučit z těchto kladných příkladů a pokusit se takovouto praxi rozšířit i do dalších členských států. Na počátku jsme byli svědky určitých obav z administrativní zátěže, z toho, jak eh, velký celý tento proces bude, jak bude probíhat verifikace a tak podobně, ale myslím si, že po těch prvních eh, ověření, která proběhla, byla dokončena. Vidíme, že vlastně nenastal v žádném členském státě žádný problém s ověřováním. Vidíme, že ty členské státy určitě už nemají tak veliké obavy z celého procesu jako na počátku. Došlo k dostatečným praktickým zkušenostem a ukazuje se, že není třeba eh, prokázat, že skutečně všech veškerý 1 milion 400 tisíc občanů se podepsalo správně, ale je třeba eh, prokázat, že ta iniciativa má skutečně reálnou, opodstatněnou eh, podporu, což povede k dalšímu zjednodušení v té příloze. Navíc i řada občanů, která byla odrazena tím, že je potřeba vyplnit Eh, tak rozsáhlý formulář a tolik údajů zadat, přitom nevědí, co s těmi údaji dále budem. Eh, takže tito občané přivítají zjednodušení přílohy, zjednodušení celého postupu a může to být ku prospěchu věci. Pak je tady druhá věc a tím si tím trochu navážu na tu myšlenku, o které jsme hovořili na eh, přípravných jednáních a tehdy bohužel nebyla realizovatelná protože eh, řada lidí si to nedokázala v praxi představit. Ale myslím si, že do budoucna pro občanské iniciativu bude nejjednodušší, když bude existovat jediný portál ECI, ať už to bude portál v rámci parlamentu nebo komise, kde by občané našli jednoduše veškeré občanské iniciativy, které v tuto chvíli jsou otevřené. Našli by tam také informace o iniciativách, které byly zamítnuté, nebo další doplňující informace, které pro ně mohou být důležité, pokud se budou chtít zapojit. Ale zatím vším musí být dostatečně výkonné servery, musíte na to mít eh, tým pracovníků, který zajistí, že vše bude fungovat v souladu se stanovenými pravidly, včetně pravidel na ochranu osobních údajů. A tady jsem se já osobně eh, hodně poučil v kontaktu s lucemburskými úřady, protože teprve, když se skutečně dostanete k těm podrobnostem v praxi, si uvědomíte, jak důležitý a citlivý je proces eh, práce s osobními údaji, jak veliká je ta odpovědnost eh, za Ehm, milion osobních údajů, které schromáždíte. A nejsnažší by bylo, kdyby celý systém eh, spravovala Evropská instituce, ale s příslušným rozpočtem, protože eh, tentokrát jsem měl sám štěstí, že zároveň odpovídám na komise také za informatiku v rámci DG eh, pro IT a tím pádem jsem získal velkou podporu, včetně podpory lucemburských úřadů, kde máme to datové centrum, a i lucemburské úřady byly velice vstřícné a pomohly nám s prvním ověřováním bezplatně, protože jinak by to bylo vše velice nákladné. Takže myslím, že by bylo dobré mít jeden portál, silné servery, na to přímo určený personál a rozpočet a myslím si, že potom by eh, fungování celého procesu bylo mnohem snažší, vyhnuli bychom se technickým obtížím a vše by určitě dobře fungovalo. Řada z toho, co tady teď říkám, už byla předložena dříve, ale tehdy to nebylo úplně přijatelné, zatímco nyní po určitých zkušenostech, které už máme, které poukázaly na jisté obtíže, si myslím, že už eh, mohou tyto eh, myšlenky získat podporu. Dále Věřím v elektronickou zprávu, vidíme, že země, které využívají nástrojů elektronické zprávy, se vedou velice dobře také hospodářsky, mají moderní státní zprávu, vedou se velice dobře také pokud jde o podnikatelské prostředí a myslím si, že elektronická demokracie by byla jakýmsi prodloužením elektronické státní zprávy a vidím to u mladé generace především. Ta si přeje být v kontaktu s úřady, Eh, s poslanci, spíše elektronickými prostředky, přes sociální metod, média a přes podobné elektronické nástroje. A vidíme to i na komisích, že když organizujeme konzultace, veřejnou konzultace, tak většina zainteresovaných stran se nám hlásí se svými názory elektronicky. Ta výměna názorů probíhá elektronicky a tak myslím, že tady provádíme také určitou průkopnickou činnost, která e, zanedlouho bude velice důležitá a rozšířenější a tak souhlasím s Geraldem a Zitou, že Toto je velice důležitá iniciativa, která nám pomůže e, Eh, vylepšit Evropskou občanskou iniciativu také z technologického eh, hlediska a přiblížit ji tak eh, současným uživatelům. Pokud dovolíte, tak teď bych se věnoval krátce tomu slyšení, protože na to jste se ptali několikrát, včetně pana předsedy Cassínyho. Také Andrew Duff na to směřoval svůj dotaz, paní Petrovič se na to ptala. Myslím si, že eh, je jasné, že to je slyšení, které budeme organizovat eh, poprvé. My předpokládáme, že pokud dostaneme elektronickým schválení ověřeného milionu podpisů. Myslím, že ještě zbývají dva nebo tři členské státy, kde ještě nemají k dispozici konečné rozhodnutí rozhodnutí, takže potom budeme muset vydat do tří měsíců své sdělení. To se dostáváme k termínu 17. března. Proto jsem prosil o to, aby to slyšení proběhlo už v lednu, abychom mohli potom využít výstupu z tohoto slyšení při formulaci svého sdělení za komisi. Víme, že to sdělení budeme muset zveřejnit v politicky citlivé době, to znamená vlastně eh, v předvečer eh, volební kampaně do Evropského parlamentu a způsob, jakým budeme řešit toto citlivé eh, téma, může být velice důležité pro to, jakým způsobem budou lidé vnímat celou předvolební kampaň. Samozřejmě, že zorganizování slyšení je věc, o které musí nejprve diskutovat podrobně Evropský parlament, pak se do toho musí zapojit i komise. My jsme slíbili svou pomoc při organizování této události a e, podle mých informací, které mám teď k dispozici, by měl organizovat e, to slyšení výbor pro životní prostředí zde v Evropském parlamentu a asi by bylo nejlepší, kdyby to nejprve vše prodiskutoval s organizátory Evropský parlament, kdyby probral počet účastníků, pozvaných hostů a tak podobně. A i my dodržíme svůj slib, že přijmeme organizátory buď to před slyšením nebo po něm, aby sem do Bruselu nemuseli jezdit dvakrát. Kolik eh, z nich v Bruselu přivítáme, to opět eh, záleží spíše na rozhodnutí Evropského parlamentu. Já vím, že už tady zazněla otázka ehm, těch cestovních nákladů, takže je třeba to zvážit i z hlediska, z hlediska financí a podle toho určit, eh, kolik organizátorů a odborníků na slyšení pozvete. Myslím si, že by bylo dobré ovšem vše velice dobře připravit, protože to bude eh, vzor pro další podobná slyšení, která budou následovat. Další otázka, která zde zazněla, otázka pana Šeplinga, kolik eh, těch iniciativ můžeme očekávat v blízké době na úrovni těch slyšení. Já myslím, že jedna eh, další iniciativa už se blíží eh, završení procesu ověřování v členských státech, takže více než pravděpodobné, že eh, jedno či dvě další slyšení ještě proběhne před parlamentními volbami a i my sami se připravujeme na přípravu těchto dalších dvou sdělení. Další otázka. Máme dostatek personálu a e, co to pro nás znamená připravit se na publikování podobného sdělení. Tak v případě práva na vodu, to je skutečně komplikovaná iniciativa, Andrew Duff na to poukazoval. Tady nejde jenom o privatizaci Eh, vodárenských služeb, eh, má to další dopady, jakože voda je lidské právo, co Evropská unie dělá ve třetím světě, aby právo na vodu bylo skutečně všeobecným lidským právem a tak dále. Když jsme začali vše analyzovat, ukazuje se, že budeme muset zapojit až sedm generálních ředitelství, abychom tu naši reakci dobře skoordinovali. Je to skutečně velice široce pojatá iniciativa a tak se koordinace chopí generální sekretariát a pokud jde o schvalování našeho sdělení, tak eh, my eh, budeme muset eh, vždy vše skonzultovat mezi zapojenými generálními ředitelstvími a nakonec bude vše odsouhlasovat generální sekretariát a následně to poslední slovo bude mít eh, celé kolegium eh, komise. Pokud se zeptáte tedy konkrétně na počet pracovníků, kteří tak budou do věci zapojeni, tak eh, to bude možná na 100 různých úředníků, jak se ukazuje vzhledem k šíři této problematiky. K tomu, co říkal pan Messerschmidt, vy jste se ptal, která iniciativa již byla odmítnuta, z jakého důvodu. Také paní Petrovič eh, velice správně uvedla text nařízení, že můžeme odmítnout pouze takové občanské iniciativy, které zjevně spadají mimo kompetenci Evropské komise eh, nebo eh, iniciativy, které jsou jaksi nepodložené, Eh, zneužívají pravidel a tak dále. Samozřejmě k věci přistupujeme velice pečlivě, zapojujeme právní službu, příslušné generální ředitelství, ti všichni posoudí podaný návrh na registraci. My totiž víme, že jakékoliv naše rozhodnutí následně může být pochybněno u Evropského soudního dvora, dokonce v jednom případě k tomu již došlo. A proto si chceme být stoprocentně jistí, že naše rozhodnutí obstojí případně také u soudu. Víme, že pro organizátory jsou to často záležitosti velice citlivé a zároveň eh, záležitosti, které jsou pro ně nesmírně důležité. Eh, mohu uvést příklady odmítnutých iniciativ, ale všechny najdete eh, jasně uvedené na webové stránce evropských iniciativ, například jde o bezpodmínečný minimální příjem, Evropa solidarity, vytvoření banky pro sociální rozvoj, stop šikaně, můj hlas proti nukleární eh, energii, eh, iniciativa týkající se Esperanta, referendum o evropských pravomocích a eh, o menšinách. To jsou některé z těch iniciativ, které byly zamítnuty, ale všechny jsou podrobně rozepsány na našich webových stránkách. Pan Šepling se ptal na servery. Já jsem nastínil své preferované řešení, které zatím realizováno není, takže než se tak stane, tak jsme se rozhodli, že zajistíme pro DG mm, Digit eh, prostředky na zprávu serveru až do konce roku 2014. Našli jsme peníze díky eh, přerozdělení prostředků v rámci jednotlivých oddělení, takže veškerý tento provoz je teď zajištěn do konce roku 2014. V roce 2015 budeme ovšem znovu žádat o pomoc rozpočtový orgán, tedy Evropský parlament a doufáme, že se nám podaří najít Eh, stále řešení. Pokud bych měl říci, zda je tato iniciativa populárnější v některých členských státech než, než jinde, tak eh, zatím se ukazuje, že se k některé z iniciativ připojilo na 5 milionů evropských občanů. Organizátoři Eh, usilují o eh, získání podpory eh, v malých členských státech i ve velkých členských státech. Je to taková směsice, protože ve velkých členských státech máte větší a snažší dosah, ale zase v menších členských státech a v těch větších členských státech zase musíte získat podstatné procento těch pod, podpisů, aby se ten členský stát počítal, zatímco v malém členském státě stačí menší počet eh, podpisů a již je možné daný členský stát eh, zohlednit. Pokud jde o eh, kanceláře, tak jde vždy o kanceláře Evropské komise a je to v podstatě přesně tam, kde jsou i kanceláře Evropského parlamentu. Máme pouze jednu evropskou kancelář. Například v Německu máme dvě regionální kanceláře v Bonu, v Nichově, pak máme takovou kancelář v Marseji, Turině a tak dále. Jsou to takové detašované kanceláře eh, ve velkých eh, regionálních městech, ale pochopitelně za současné rozpočtové situace, kdy dochází ke škrtům, je velice obtížné udržovat Eh, tyto kanceláře. Pan Dav se ptal na dvě další věci. Tu první už jsem vysvětlil, druhá věc se týká té jeden z nás, One of Us. Zde se organizátoři soustředí především na výzkum kmenových buněk a financování tohoto výzkumu z evropských prostředků. To je podstatě, dalo by se říct, tím tématem, kterému se věnují organizátoři. Je to téma citlivé a druhá iniciativa se týká testování na zvířatech, což je věc, kde eh, chtějí organizátoři prosadit eh, nové technologie, které umožní nahradit testování na zvířatech eh, jinými druhy testů. Co se týče další dotazů, eh, překonání té překážky jednoho milionu podpisů. S tím eh, můžeme stěžit, co udělat, protože to je v tuto chvíli eh, ve smlouvě. Můžeme pouze k tomu udělat určitou osvětu, vysvětlit situaci tak, aby lidé neměli pocit, že to je věc, která by je měla odradit, včetně toho množství osobních údajů, které musí poskytnout a měli bychom se pokusit překonat eh, současně současné překážky, například to, že někteří lidé nemohou připojit svůj podpis k žádné iniciativě kvůli bydlišti v jiném členském státě, než kde se chtějí k iniciativě připojit. Tomu, co, říkám, eh, tomu, co tady zaznělo o Mariu Tenerovi, ano, je to vynikající úředník, myslím, že odvedl mimořádnou práci a On byl vždy za mobilitu, tak eh, teď pracuje na problematice, která eh, je velice komplikovaná a jimž cílem je, a naším cílem je, aby jeden člověk odpovídal za danou problematiku od začátku až eh, do konce. Chceme, aby to byl vždy stejný tým, který sleduje tu problematiku od jejího zrodu až, pro, až po ten okamžik interinstitucionálních jednání. To je tedy změna, ke které v nedávné době došlo v generálním sekretariátu a Mario v tuto chvíli byl převeden na jiný úkol. Nicméně nyní eh, se řeší jednotlivé evropské občanské iniciativy v jednotlivých generálních ředitelstvích, která pracují na svých sděleních. A, ale samozřejmě připravujeme i tu revizi, takže tyto horizontální záležitosti tam všechny zvážíme. A poslední dotaz pana Plenkoviče. Myslím si, že současné evropské občanské iniciativy jsou provázány s hlavními tématy. Organizátoři usilují vždy o nějakou změnu, chtějí prosadit nějakou změnu a Tudíž je tady nepřímá vazba i na evropské parlamentní volby, protože to je jeden z nástrojů, kterým chceme ukázat, že evropské instituce nejsou odtaženy od občanů, že je možné je nějakým přímým eh, způsobem kontaktovat. Myslím, že tady, tady je nepřímná vazba eh, mezi mm, evropskými občany a evropskými institucemi prostřednictvím tohoto evropského nástroje. A protože jsem odpověděl na eh, otázku pana Kasíny hned na začátku, tak na váš poslední dotaz vlastně odpovídat eh, nemusím, už jsem na něj zareagoval. Děkuji. Děkuji, my děkujeme panu místopředsedovi. Ta rozprava byla opravdu velmi bohatá, takže teď musíme ještě omluvit se našim místopředsedům Martinézovi a Karasovi, protože jejich bod byl na pořadu jednání v 16.30, ale musíme využít příležitosti, že tady máme pana komisaře a abychom s ním probrali ještě další věc, a to je změna ustanovení jednacího řádu parlamentu o parlamentních otázkách. Takže je to stručná, ale delikátní otázka, takže já bych dal slovo Zitě Gurmaj, naší zpravodajce, bez jakýchkoliv okolků. Děkuji Vážený pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, jsem ráda, že koordinátoři odsouhlasili rozšíření působnosti mé zprávy a bude se to týkat parlamentních otázek podle postupu 117 a 118, tedy i písemných otázek. Máme provizorní harmonogram, který nám předseda Kasíny a sekretariát sdělí co nejdříve. Na úvod bych ráda řekla, že právo poslance Evropského parlamentu předložit takovéto otázky je zásadním aspektem naší práce a parlamentního práva na dohled a přeskum. A já ve své zprávě plně toto právo respektuji. Nicméně je třeba říci, že někteří poslanci tohoto práva zneužívají. Vedlo to k různým situacím, kdy poslancům šlo jen o to, aby navýšili své statistiky a dali více práce našim kolegům, takže vyústilo to ve vplýtvání penězi a zdroji Přílohy k pravidlům 117 a 118 už obsahují některá ustanovení, aby se takovémuto zneužívání zabránilo, i když je to dobrý základ k práci, tak to není dostačující. A proto je zde můj nový názor. Je tam takové taková dvojí úvaha, kterou bychom měli vést. Za prvé, ohledně toho, jak lépe vymáhat či posílit současná pravidla. Za druhé, ohledně toho, jaká další kritéria či ustanovení můžeme zavést. Abyste si lépe uvědomili, jak současná situace vypadá, tak uvedu několik údajů z roku 2011. Pracujeme také na tom, abychom získali novější údaje Evropský parlament má nejvýše poslanců, ale průměrný počet otázek na poslance v roce 2011 byl mnohem nižší než průměrný počet otázek poslanců Národního parlamentu v různých členských státech, například v Belgii, v Dánsku, Francii, Rumunsku, Španělsku, Británii, Portugalsku či Holandsku. Celkový počet písemných otázek předložených v Evropském parlamentu v roce 2011 je 12 686, a to včetně otázek, které byly prohlášeny nepřijatel, za nepřijatelné a potom, nebo potom byly tedy staženy. Tím předkládajícím poslancem v průběhu roku 2011 asi 91% poslanců, to znamená 676, předložil alespoň jednu písemnou otázku. Průměrný počet otázek předložených individuálním poslancem bylo 17. Pouze 27 poslanců předložilo více než 17 otázek v roce 2011. Je to asi 88 celkových otázek, které byly v roce 2011 položeny. To svědčí o tom, že je zde rostoucí tendence menších skupin poslanců, nebo kdy tedy menší skupina poslanců předložila většinu těchto písemných otázek a proto je nutné tato pravidla pozměnit. A já bych s vámi ráda prodiskutovala určité možné návrhy nebo řešení. Některé z nich pocházejí ze strany Evropské komise a proto jsem velmi ráda, že pan místo předseda Ševčovič to bere velmi, rá, eh, velmi vážně a také generální sekretariát parlamentu. Jsem zvědavá na vaše názory na toto téma a jsem otevřena jakýmkoliv návrhům. Jedna oblast práce by byly otázky, které jsou eh, faktické, žádají o statistiky, například v případě uh, kdy se to týká zdrojů Evropského parlamentu. A tam může komise velmi jednoduše odpovědět, může to být administrativní otázka. Další otázka je definice takzvaného obecného zájmu, jak lépe zajistit, že ta předložená otázka je obecného zájmu a není pouze v zájmu toho poslance, který tu otázku předkládá. Mohli bychom využít také omezeného počtu slov, jako je tomu například u návrhu usnesení nebo písemných eh, prohlášení. Také bychom tím mohli zabránit eh, různým podotázkám, které mohou tu odpověď velmi komplikovat. Jedním z řešení, které bylo navrženo, aby se zamezilo takovémuto zneužívání, by také mohlo být eh, zavedení maximálního stropu, tedy počtu otázek na poslance. Ve sněmově lordů měli podobný problém a já si myslím, že je velmi důležité podívat se na to, jaké postupy máme v různých zemích. Tak tam zavedli systém, kde ten Počet otázek podaných elektronicky je omezen, nicméně poslanci, kteří přijdou do úřadu osobně, aby položili tuto otázku, tak ti nebudou podléhat takovémuto omezení. Tento systém vedl k tomu, že poklesl počet otázek a také posílil dialog, pokud jde o kritéria přijatelnosti a také to posílilo přímý dialog poslanců s odpovídající administrativou. Takže je to tedy stanovení limitu maximálního počtu otázek na poslance za měsíc nebo za dva měsíce. Nicméně Ukázalo se, že to je těžko přijatelné. Možná bychom se mohli zamyslet nad něčím podobným, protože když něco tak dobře funguje v, některým, v některém ze členských států, proč bychom to neměli využít tady? Těším se na vaše názory na toto téma a také obecně k tomu pravidlu 116, čas vyhrazený na otázky komise. Vedli jsme četné konzultace, já jsem velmi ráda, pane komisaři, že jste se do toho zapojili, protože je to týmová hra. Děkuji. Grazie. Děkuji. Jako první požádal o slovo pan Duff. No, no, Omlouvám se ještě. Možná by bylo lepší hned si vyslechnout, abychom takhle si doplnili ten přehled. Možná by bylo lepší poslechnout si pana místopředsedu Ševčoviče a teprve potom si vezmeme slovo my, aby to bylo bohatší, prosím. Thank you very much, uh, Děkuji vám, pane předsedo. Budu velmi stručný, jenom pár vět, když dovolíte. Eh, chtěl bych eh, ocenit chystanou zprávu paní Gormej a eh, také její ochotu věnovat se tomuto rozšíření tématu poněvadž jak tedy interpelace, tak parlamentní otázky na komisi spolu souvisí. Tak já věřím, že nám se to podařilo se reformovat tedy a uvádění v život ze strany komise bylo hodnoceno, myslím, jako velice pozitivně to si samozřejmě vyžádalo, aby se obě instituce řádně připravily. E, taky ta praxe z roku 2011, e, to znamená, to jsou ty principiální otázky, e, pak se to dostalo do konference předsedů a v poslední době jsme byli svědky určitých problémů začínalo to nabírat trošku spoštění eh, v parlamentu. No, čili já myslím, že kdybychom tedy respektovali, jo, a pokud by se nám podařilo i do budoucna respektovat eh, časové plánování, tak já myslím, že by to bylo velmi pozitivně, zvláště tedy, když eh, bude začínat nová komise, tak já si myslím, že potom to celé věci velmi prospěje a oběma stranám. Eh, jak jsme se přesvědčili na minulé plenárce, eh, pokud je třeba něco urgentně prodebatovat, tak eh, já myslím, že ta ústní otázka s debatou, tak to je vhodné a my jsme se třeba minule snažili právě toto na poslední chvíli dát ještě do programu. Aha. Já myslím, že právě ty ústní dotazy eh, jsou tím nástrojem, eh, který používá v případě urgentních otázek. Taky se nám velmi líbí experiment s tím hlasovacím systémem, čili otázky jsou eh, taženy losem, doplňující otázku Eh, může položit někdo jiný a já myslím, že to bude potom i atraktivnější pro účast poslanců. Také pozitivně konstatujeme, že eh, je tady eh, ten návrh, aby nezodpovězené ústní otázky se automaticky po určité době proměnily v písemné. Nicméně eh, poněkud eh, máme obavy z přílohy dvě, eh, kdyby se měla škrtnout ta část, která hovoří o kritériích přípustnosti. Já vím, že to možná je lepší tedy z hlediska parlamentu, ale já si myslím, že kdybychom tam skutečně mohli používat ty, eh, ta kritéria přípustnosti, tak tím bychom eliminovali eh, prostě něco, co je spíše myšleno jako schválnost nebo provokace a podobně. Ještě bych vám eh, řekl, jak jsme na tom teď, tedy aktualita. My jsme zatím dostali 12, přes 12, myslím, 1271 otázek to bylo Čili vidíte, že to je opravdu vysoké číslo. A eh, máme tady 889 eh, otázek od toho nejplodnějšího poslance. To jsou téměř tedy tři dotazy denně. Eh, mnohé ty otázky jsou si velice podobně například jak, jak vypadají vztahy mezi Evropskou unii a tou či onou zemí. A já si myslím, že to eh, de facto je tedy nástroj, který napomáhá poslancům Evropského parlamentu dozvědět se více o eh, politice v komisi. A já si myslím, že to dává stačný stačný smysl, a, ale taky musím říct, že eh, poslanci si občas kriticky eh, stěžují na kvalitu naší odpovědi, ale to bude tím, že občas to nestiháme. Takže eh, jak navrhuje paní Gurmaj, omezit tady počet dotazů na poslance nebo na, na poslaneckou frakci, nebo eh, ta eh, kritéria přípustnosti eh, jsou vhodná. Čili já si myslím, že to jsou věci, které by tomu napomohly a které by mohly výrazně zlepšit situaci. Takže děkuji vám. Grazie. Děkuji. Není pan Dav. Děkuji vám. My samozřejmě eh, se musíme eh, řádně podívat na ty podané pozměňovací návrhy, ale já určitě eh, nějaké pozměňovací návrhy přidám, poněvadž já to systematicky sleduji. Ehm, samozřejmě je naším přáním, abychom reformu tohoto nástroje otázek na komisi eh, provedli do konce našeho běžného mandátu. Eh, jinak eh, existují tedy ty webové stránky, které tvrdí, že sledují činnost a členů Evropského parlamentu a e, musím říct, že oni se věnují spíše té kvantitativní, nikoli kvalitativní stránce. A e, třeba, e, myslím, že Vote Watch je takovým vhodným příkladem toho, co říkám. A oni de facto svádějí veřejné mínění k domění, že tady jde o Eh, objem otázek, počet otázek, že to je prostě vážný eh, ukazatel činnosti poslance. Já jsem eh, si také všiml, že některé z těch otázek se dají prostě vyřešit tím, že se zajde na internet a běhnete si stránky Europa EU. Čili já myslím, že Evropský parlament by měl být daleko přísnější eh, v rámci eh, filtrování eh, těchto těch otázek a de facto měli bychom více rozlišovat mezi tímto druhem využívání tohoto kanálu a mezi těmi, kdo skutečně se chtějí dopracovat pravdy. Dále jsem přesvědčen, že parlament by mohl zlepšit svůj servis poslancům, poněvadž eh, některé z těch otázek by bylo vhodnější a také levnější eh, jednoduše a prostě směrovat na parlamentní knihovnu. Protože to jaksi je zbytečné tím zatěžovat eh, kolegium eh, komise a dá se s tím ušetřit eh, množství prostředků. Já tady se velice těším na to, že to potlačíme co nejrychleji vpřed. Děkuji a není pan Šeplin. Děkuji, eh, pane eh, předsedo. Tak nevím, jestli teď dostojím standardům pana Dafa, ale řekl bych, že tato diskuze je velice zajímavá a část toho problému eh, spočívá v tom, že se systém trochu mm, zneužívá a je potřeba s tím něco udělat. Je potřeba předcházet zbytečným otázkám a já mám obavu, že v takto rozsáhlém parlamentu je prostor pro poslaneckou iniciativu dosti omezen a teď vlastně zvažujeme o uvažujeme o tom, jak omezit tento prostor ještě dále, ještě více. A já chápu, Andrua, že lidé eh, poslanci akumulují otázky právě proto, že tím sledují eh, ty kvantifikační ukazatele, protože někteří lidé si myslí, že kvantita je v životě důležitá, někdo usiluje spíše o kvalitu, někdo o kvantitu a tady zkrátka máme ten nežádoucí důsledek všelijakého toho monitorování práce poslanců, což je samozřejmě v pořádku, že se ta práce monitoruje, ale Chtěla bych tady zdůraznit to, co řekl Andrew, že kvalitativní kritéria se měří mnohem obtížněji, ale a tím pádem řada těch, kteří se zabývají sledováním poslanecké aktivity, jdou toto snaží cestou. Proč se obtěžovat s kvalitativním měřením, když kvantitativní je tak snaž, snadné? Eh, Guerrero. Děkuji, pan Guerrero. Děkuji, pane předsedo. Tento parlament, vzhledem k tomu, že to nemusím příliš vysvětlovat, eh, prochází procesem připodobňování se k parlamentům v jiných oblastech, tedy s národními parlamenty. A proto musíme vzít v úvahu to, že jednou z klasických funkcí parlamentu, tedy kontrolní funkce, je v Evropském parlamentu poměrně málo rozvinutá. Parlamenty mají tři klasické funkce, to znamená volební, zákonodárná a kontrolní. Parlament tedy po Lisabonu především rozvinul svou zákonodárnou funkci v různých aspektech a teď navrhujeme, aby s ohledem na blížící se volby také rozvinul tuto volební funkci, protože to chceme navázat také na volbu předsedy komise, že by to tedy bylo vázáno na přímé rozhodování občanů ve volebním procesu v rámci voleb do Evropského parlamentu a musíme se také podívat na to, jaké kontrolní mechanismy musíme rozšířit do budoucna. Ve zprávě Paula Rangela, o které budeme diskutovat zítra, se hovoří právě o některých z těchto možných kontrolních mechanismů které by měly být důsledkem skutečné politické adaptace Evropského parlamentu na Lisabonskou smlouvu. V rámci kontrolních mechanismů v minulém politickém životě jsem byl zodpovědný za vztahy mezi vládou a parlamentem ve Španělsku. A v té době i také následně spousta a velký nárůst těch písemných otázek šel opravdu obrovským tempem. Když se teď podíváte na otázky, které jsou ve španělském parlamentu předkládány v těch uplynulých dvou letech, tak to bude asi 20 tisíc nebo možná i více. Proč? Protože je zde taková dvojí tendence. Za prvé, získat si určitou viditelnost ve svém volebním obvodu, Zde tedy eh, se to týká v národním eh, okruhu našeho europoslance a za druhé také, že zde vzniká taková soutěž mezi poslanci, v našem případě mezi europoslanci, protože, jak říkal místo předseda Ševčovič, když tady někdo předloží 800 otázek, eh, tak nikdo nemůže být spokojen s tím, že on sám předloží třeba jen 20. Takže dochází k tomu, že se nám to celé vymyká z rukou. Na jedné straně je nepopiratelné, že je třeba zlepšit kontrolní schopnost Evropského parlamentu pomocí různých nástrojů a jedním z těchto nástrojů jsou otázky všeho druhu, písemné otázky, ale na druhé straně je třeba také najít způsob, jak zabránit tomu, aby se nám to celé nevymklo rukou a aby toho nebylo využito k tomu, aby se zablokovala komise ve svých odpovědích, protože já si vzpomínám, že svého času zde byla ministerstva španělské vlády, která byla zcela zablokována, byla zavalena tisícovkami otázek. Tam se to týkalo třeba investic do určitého konkrétního území, do nějaké obce, která má 20 tisíc obyvatel a týkalo se to různých oblastí Španělska. Jeden z těch mechanismů, a už se o tom hovořilo, spočívá v tom, že by se to navázalo na informace na internetu. Druhý mechanismus spočívá v tom, že by se umožnilo europoslanci, který má skutečně jiný zájem při předkládání té otázky, aby se mohl obrátit na komisi, na to odpovídající oddělení komise, kde jsou údaje, které tento europoslanec požaduje. Podívejte se do tohoto archívu a tam máte údaje. Prostě tak by se to tomu poslanci řeklo a to by byl určitě způsob, jak podstatně zbrzdit iniciativy které nejsou neseny nějakým skutečným zájmem o získání informací a tím pádem o realizaci kontroly, provádění kontroly, ale pouze tím, že chcete být na nějakém seznamu s nějakým číslem. Pak zde byla další iniciativa, kterou já bych nepodpořil a kterou pravděpodobně pánové Dav a pánové Šeplin se budou tedy pamatovat lépe než já. Margaret Thatcherová svého času v situaci tohoto druhu chtěla, aby se za ty odpovědi platilo, aby ti poslanci, kteří položili otázku, museli zaplatit za předložení té otázky. To si myslím, že by šlo proti samotné podstatě kontrolní funkce parlamentu vůči výkonnému orgánu, ale existoval takovýto návrh. Děkuji, pan Hepner. Well, I'm not sure whether já nevím, eh, nejsem si jistý, jestli to přesně takhle eh, chtěl se zeptat eh, pan kolega. Nicméně, možnost klát otázky komisi, to je důležité právo každého poslance a každý z nás je tedy zodpovědný za to, že toho práva nezneužívám. Já bych chtěl poděkovat Zitě, za přípravu debaty já chtěl, chtěl poděkovat Marošovi za eh, pohled ze strany komise. Já bych velice nerad omezoval počty otázek, jenomže eh, jestliže jsou tady lidé, kteří to dotáhnou eh, skoro na devět stovek za rok, tak to znamená, že oni neberou ten nástroj jako řádný a vážný nástroj, tak jak by to odpovídalo naší práci. Já myslím, že že ten eh, limit by měl být někde tam, eh, jestli na počtu otázek, který je nezbytný pro parlamentní práci a de facto eh, zabránit tím limitem zneužívání. Je třeba si je třeba si jak si podiskutovat o tom, kde by ten limit měl eh, být. A samozřejmě eh, to, že se naše práce měří pouze kvalit, kvantitativně, tak to je trošku znehodnocuje, ale mnohým to tak vyhovuje, ale je, je to skutečně špatně. To nedává správný obrázek, když nemůžeme bránit lidem v tom, aby jestli nás takto hodnotili. Ale v podstatě ti, kteří vznášejí ty dotazy, tak občas, často jsou to ti, kteří za toho pro parlament tolik jinak nedělají. No, my o tom budeme diskutovat jako zpravodajové. Já bych jenom ještě k tomu losování otázek. Já tedy chápu tady tu snahu eh, prostě nechat věci na náhodě nebo na štěstí, tedy kdo bude vybrán nebo ne. Eh, já myslím, že to se dá použít pro část otázek, ale eh, asi ne pro všechny. Třeba řekněme polovina politických skupin, polovina losem. Protože když to bude jenom los, tak eh, to bude prostě takové obtížné. Určitě to neskvalitní naše debaty. Čili půl na půl politické strany a los, to by možná bylo lepší. Děkuji. Děkuji, nyní pan Bronz a pak bych to už uzavřel a vyslechli bychom si tedy stručnou odpověď a pana místopředsedy a zpravodajky. Prosím, pan Brox. Um. Otázky nemusí být žádostí o objektivní informace a přesto mohou být jaksi validní a je dobré je položit, pane Dafe. Taková otázka se může legitimně ptát například na interpretaci určitého slova či věty, například v dokumentu komise a určitě nejde o zneužití toho eh, celého postupu kladení otázek eh, mm, komisi, takže je legitimní legitimní spochybňovat eh, základ nějaké politiky nebo význam určitého použitého slova. A eh, když se tedy na tom takto podíváme, tak eh, problém s tím mrháním času souvisí s tím, že poslanci vždy doplňují svou otázku také odůvodněním, proč tu otázku vlastně kladou a tím pádem dochází k tomu mrhání časem, abych tak řekl. Děkuji. Děkuji za tuto mimořádnou stručnost. Pane místo předsedo, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Skutečně si velice cením toho, že jste zařadili toto téma na program jednání, protože všichni máme pocit, že systém úplně ideálně v této oblasti nefunguje a ehm, jsme skutečně připraveni s vaším výborem spolupracovat při hledání vhodného řešení. Nebude to jednoduché, protože ta představa, že by eh, byly čtyři otázky vyčleněny na poslance na měsíc, to už tady bylo před nějakou dobou a pak eh, se vkrádá otázka, zda je to nějaký maximální limit, a že po, nebo že mají poslanci cítit povinnost eh, ty čtyři otázky položit a tím bychom se dostali na 3 otázek ehm, měsíčně a 36 tisíc otázek eh, ročně a to by nás úplně zavalilo. Takže tady je důležitá jiná věc, to, co vlastně jste také říkali, že je potřeba zlepšit eh, tu, hm, ten screening, pokud jde o přípustnost otázek, nebo jak říkal pan Bronce, že by se upustilo od toho odůvodnění ehm, nebo že by se zabránilo tomu, že by eh, poslanci kladli za různé státy ty stejné otázky, takže eh, je možné eh, zaměřit se více na tu kvalitu otázek, na jejich přípustnost. Ono to tady zaznělo, že ta kvalita je přednější než, než kvantita a myslím si, že to by nám pomohlo získat na situací kontrolu. A poslední věc, pane předsedo, pokud dovolíte, zítra probíhá trialog o evropských politických stranách a já bych chtěl poděkovat vašemu výboru za obrovskou práci, kterou jste odvedli v této věci. Ukazuje se, že celá problematika je komplikovanější, než se původně zdálo, ale já doufám, že zítra se nám podaří dosáhnout pokroku a dosáhnout kompromisu ohledně tohoto institucionálního balíčku, ohledně evropských politických stran, protože to bude znamenat potřebnou eh, změnu, která by byla mm, dobrá, kdyby byla odsouhlasena ještě před eh, skončením mandátu tohoto parlamentu, abychom se nemuseli této tematice věnovat až po volbách, což by znamenalo spoždění v řádu let. Takže ještě jednou děkuji za práci, kterou jste odvedli na této obtížné problematice. Já doufám, že zítra budeme schopni první část naší práce uzavřít a že tak budeme mít dostatek sil a času na to, abychom věc uzavřeli do konce mandátu tohoto parlamentu. Děkuji, pane Ševčeviči. A já bych dal ještě stručně slovo paní Gormaj, aby to uzavřela. Děkuji, jsem velmi ráda, že zde dnes máme celou řadu zajímavých eh, témat. Eh, souvisí to také s těmi eh, otázkami ústními i písemnými. Já určitě souhlasím s tím, co jsme říkali na začátku, že každý má právo položit otázku, ale jde o to, jak tu otázku položíme a především, když je možno najít eh, tu odpověď eh, v knihovně parlamentu, tak eh, to není fér vůči našim kolegům, takže bychom měli jít směrem k dosažení lepší kvality. A když máme dobré otázky, které skutečně pomohou celému tomuto podpisu, postupu, tak myslím, že toho bychom mohli dosáhnout. Já se těším na konkrétní pozměňovací návrhy. Doufám, že budeme mít dobrou zprávu. Děkuji vám všem, vážení kolegové, za to, že se nám podařilo rozšířit působnost této zprávy. Myslím si, že to opravdu pomůže i té spolupráci velmi kvalitní, kterou jsme měli s panem místopředsedou Ševčevičem a s jeho týmem. A já jsem velmi ráda, že tady pan místopředseda zůstal a vyslechl se naše diskusy, protože je to velmi zajímavá otázka. A byla bych ráda, aby tady ještě zůstal a vyslechl si, jak to vypadá s politickými stranami. Takže Máme zde ještě problém s harmonogramem, mohla by to být takto 15. první ve 12 hodin o půlnoci tedy lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů. Potom tedy 20. a 21. ledna 2014 bychom o tom diskutovali a hlasovalo by se 11. února. Pokud s tím tedy souhlasíte, tak to takto necháme. Já se jménem vás všech rozloučím s panem místopředsedou Ševčevičem a prosím oba dva naše místopředsedy, aby přišli za předsednický stůl a přistoupíme k následujícímu bodu. Allora, grazie ai... Děkuji oběma místopředsedům, kteří měli tu trpělivost a vyslechli si předcházející rozpravy. Bylo to samozřejmě zajímavé, týkalo se to i jejich funkce jako místopředsedu. Je tradicí v našem výboru vyslechnout si místopředsedy, kteří jsou zodpovědní, zodpovědní za vztahy s národními parlamenty, především pokud jde o Kozaka. proběhly dvě zasedání kozánka, tedy dvě plenární zasedání a dvě na úrovni vedoucích delegací. První proběhla v prvním pololetí v Dublinu a ve druhém pololetí jsme měli zasedání ve Vilniusu. A nehovořili jsme, nediskutovali jsme o výsledcích těchto zasedání v rámci našeho výboru a kromě toho poprvé Proběhla také schůze podle článku 13 paktu stability, takže to je velmi důležité a bylo by zajímavé vyslechnout si také informace o těch dokumentech, které při této příležitosti vznikly. Já dám hned slovo oběma místopředsedům. Nevím, kdo z vás si vezme slovo jako první, pan Martinez, takže prosím, pohovořte o Kozaku Myslím, že to poslední. Byla to poslední konference. Vážený pane předsedo, vážení kolegové, děkuji za tuto příležitost, kterou jsme dostali, abychom vás, jako to už tradičně děláme, informovali a zodpověděli vaše dotazy a pohovořili o tom, co jsme udělali v plynulé době. Teď jsme tady poprvé, jako oba dva místopředsedové, kteří jsou zodpovědní za vztahy s národními parlamenty. A i to samo o sobě už o něčem svědčí. Svědčí to o tom, že takovéto vztahy jsou čím dál složitější. To je částečně způsobeno také tím, že Lisabonská smlouva se postupně čím dál více uplatňuje a já bych také rád zdůraznil skvělou a dokonalou syntonii, kterou máme s panem Karasem při této práci, kterou nám svěřilo předsednictvo parlamentu. Musím říci, že ta práce, kterou jsme uskutečnili, byla také mnohem snadnější díky tomu, že nám byl neustále k dispozici předseda výboru pro ústavní záležitosti pan Cassini, pracoval v našem týmu, byla to opravdu skvělá spolupráce. A také v této věci, možná i v jiných záležitostech, ale v této věci především má tento parlament tým skvělých úředníků, velmi schopných, eh, kteří se tomu velmi věnují, kromě toho mají velkou zkušenost, velkou praxi, někteří už pracují v této oblasti už řadu let eh, a podstatně nám zjednodušují práci. Je třeba jasně říci, že v uplynulých měsících, eh, o kterých hovořil pan předseda Kaziny, ta aktivita, o které bychom vás teď měli informovat, byla opravdu velmi podstatná, proběhla celá řada schůzí, přípravných prací a měli jsme opravdu nabitý program. A já jsem opravdu velmi spokojen s tím, že můj přítel, pan Karas, vás také může poinformovat o tom, jaká byla jeho zkušenost při spuštění toho postupu podle článku 13 smlouvy o rozpočtu. Předsedové národních parlamentů přijali v Nikozii minulý rok dohodu v této oblasti. Pokud jde o mne, tak já se zmíním především o zkušenostech eh, v rámci Kozáka eh, za irského a litevského předsednictví, ale také se zmíním o meziparlamentních eh, konferencích, eh, které proběhly v rámci zahraniční politiky, bezpečnostní politiky a obrané politiky. První věc, o které bychom měli informovat, aniž bychom zacházeli do těch dokumentů, které máte k dispozici, je to, že na obou zasedáních a byli zastoupeni poslanci z Evropského parlamentu, opravdu hojně zastoupeni. Poslanci Evropského parlamentu jako zvláštní řečníci, to znamená, když eh, jsme dospěli k debatě a měli jsme tam takzvané keynote speakers, tak tam jsme dosáhli opravdu velkého pokroku v této oblasti a myslím si, že to musíme uznat a musíme vyjádřit uspokojení, protože je pravda, že se určitou dobu zdálo, že na těchto schůzích eh, se k tomu národní parlamenty stavěly tak trochu zdrženlivě, nechtěli, aby členové Evropského parlamentu, poslanci Evropského parlamentu, kteří jsou touto svou funkcí určitým způsobem eh, už charakterizováni, aby tedy přinášeli takovéto rozhodující příspěvky k pořadu jednání. Pan Dav tam vystoupil jako keynote speaker, také Hans-Gerd Petering, paní Stifler, Pervanč Beres, ta také vystoupila. A já také. Hovořili jsme o různých tématech, která byla na pořadu jednání. Musíme zde také říci, že Pat Cox, eh, míst, bývalý tedy předseda parlamentu, Evropského parlamentu a předseda asociace bývalých europoslanců, se také zúčastnil. Navíc eh, z iniciativy samotných litevských hostitelů. Podělil se s námi o své názory Týkalo se to samotného volebního procesu, evropských voleb a výzev, kterým čelíme s ohledem na ty blížící se květnové volby. Obě předsednictví, irské a následně litevské, vynaložili velké úsilí na to, aby zde přinesly určité inovace, aby ty schůze kozaku určitým způsobem oživily, aby už nebyly v takových těch starých kolejích, protože už to probíhalo řadu let stejně a stala se z toho taková rutina, takže v obou případech eh, jsme měli fóra, třeba fóra s mladými občany, kteří zastupovali různé menšiny v Dublinu a také poměrně neformální schůzy setkání, které se týkalo parlamentních postupů, parlamentní praxe v oblasti kontroly evropských záležitostí. Původně se mělo pouze hovořit o tom, co dělají národní parlamenty, ale nakonec jsme to rozšířili, abychom také vysvětlili jaké jsou ty tři nebo čtyři základní oblasti, kde Evropský parlament provádí právě kontrolu toho, jakým způsobem probíhá rozhodovací proces. S paní Beres jsme měli také příležitost zúčastnit se ženského fóra v rámci Kozák. Evropský parlament na základě toho navrhl určité pozměňovací návrhy, k dokumentu se závěry. Tento dokument byl přijat, i ten náš pozměňovací návrh. A tam se zdůrazňovalo to, že národní politické strany které se v podstatě ubírají stejnou cestou, které už naznačují evropské politické strany, aby udělali něco pro to, aby v těch eh, kandidátských listinách pro evropské volby v roce 2014 i pro národní volby bylo větší zastoupení žen. Myslím si, že to byl důležitý okamžik a výboravko to musí vzít v úvahu. A sice jde o to, že byl tedy obnoven sekretariát Kosek Ne všichni vědí, jak to vlastně funguje, ale je to tedy sekretariát, který tedy hostí Evropský parlament, nabízí mu všechno od logistiky. A myslím si, že bylo opravdu uspokojivé, že ta britská zástupkyně, která po několik měsíců zastávala tento post, tak poté, co odstoupila z osobních důvodů, že tedy její pozici převzala paní Frida z kyperského parlamentu. Byl to konsensus, konsensuální volba, která navíc tedy tato paní pracovala v rámci Evropského parlamentu po celou řadu let, nebo tedy byla zodpovědná za vztahy s Evropským parlamentem v rámci tedy svého mandátu jako poslankyně Národního kyperského parlamentu. Já bych řekl, že zkuze probíhaly tak, že zde nebyly žádné negativní emoce ani žádná frustrace ze strany národních parlamentů ohledně toho, jaká může být jejich skutečná účast, jak se mohou skutečně zapojit do procesu na evropské úrovni. V průběhu těchto schůzí jsme si vyslechli naše kolegy z národních parlamentů, kteří vyjadřovali přání, že chtějí být více zapojeni do rozhodovacích procesů na úrovni společenství, především pokud jde o zákonodárné procesy. Dívali jsme se na to, zda je zde prostor přijmout nějaká řešení na základě současných smluv, anebo zda je nutno uvažovat o nějaké reformě stávajících smluv, která by umožnila lepší zapojení národních parlamentů do těchto procesů. V příspěvku, který byl schválen v Dublinu, se předložily velké požadavky, například e, prodloužení toho osmi týdenního období pro motivovaná stanoviska. Tam se zahrnuje právo na iniciativu národních parlamentů, právo na to požádat komisi, aby změnila nebo stáhla své návrhy ve Vilniusu v průběhu debat o blížících se evropských volbách. Bylo velmi zdůrazněno, a ne vždy tedy velmi oprávněně téma demokratické legitimity v Unii. Naši kolegové z národních parlamentů v této souvislosti neustále zdůrazňovali, že si zde nedostatečně uvědomujeme demokratickou legitimitu Evropského parlamentu. A v celé řadě národních parlamentů převládá názor, že pokud se tedy poslanci plně nezapojují, takže zde není demokratická legitimita našich procesů, takže je nutné lépe komunikovat, lépe spolupracovat a usilovat o to aby se národní parlamenty lépe seznámily s tím, co děláme. A když to říkám, tak tím rozhodně nechci kritizovat národní parlamenty. Možná tím spíše kritizuji nás samotné, protože často je překvapivé, jak málo mnozí, ne někteří, ale mnozí z našich kolegů z národních parlamentů toho o nás vědí. Dokonce mohou tvrdit, že Štrasburský soud pro lidská práva je instancí společenství. To je opravdu eh, trochu znepokojivé, ale možná by bylo na nás, abychom se zamysleli nad tím, jak jsme se vůbec mohli dostat do takovéto situace, protože to není jen deficit, to není demokratický deficit, je to deficit nedostatek znalostí. A je to vyvoláno neznalostí a nedostatkem mechanismu, které by tyto znalosti prohlubovaly. Znalosti o tom, co děláme, kdo jsme. A národní parlamenty a poslanci by to vědět měli. Podle mě je to jejich povinnost. V každém případě si myslím, že i my jsme také určitým způsobem frustrováni a v každém případě ale dobré, že se nám podařilo zlepšit prostředí, a o tom pohovořím ve svých závěrečných slovech. Já si myslím, že vše, co tedy souvisí s finanční, sociální a hospodářskou krizí a zřízením celé této krize ze strany evropských institucí, ze strany rady, ale také s nedostatečností nástrojů, které mají parlamenty k dispozici, aby kontrolovali své vlastní vlády a aby se podíleli na makroekonomickém a rozpočtovém řízení, tak to se tam velmi jasně projevilo na těchto schůzích. A musím říci, že někteří z nás na tom obědě ve Vilniusu zdůrazňovali, že je nutné, aby to schéma bylo jasné, aby bylo jasné, že Evropský parlament kontroluje Evropskou radu a každý z národních parlamentů kontroluje své odpovídající zástupce v Evropské radě. Takže podívejte, to je ta věc, kterou neděláme dobře a měli bychom ji dělat dobře, protože my kontrolujeme radu jako takovou, ale vy ne. Vy kontrolujete, každý z vás tedy je zodpovědný za to, aby kontroloval svou vládu zastoupenou v radě. A to se prostě nedělá. A nebo se to dělá zcela různorodě, zcela nedostatečně. V některých zemích jsou parlamenty, které tvrdí, že nejen kontrolují svou vládu, ale dokonce, že je instruují, že jim dávají pokyny. Takže tam už je úplně jedno, zda tam toho zástupce do té rady vůbec vyšlo, stačilo by tam poslat nějaký dopis. Naopak jsou zde jiné parlamenty, které přiznávají, že na svých zasedáních eh, vůbec neřeší to, co jejich vláda dělá na zasedáních rady. V každém případě je zjevné, že jsme dosáhli toho, aby ta agresivita vůči Evropskému parlamentu začala pomalu ustupovat. A já si myslím, že jsme toho dosáhli změnou v našem vlastním chování. Protože dlouho to vypadalo tak, že jsme přišli na schůzi Kozaku a tam byl evropský, tedy jeden národní parlament, nebo dva nebo čtyři parlamenty, které vystoupily velmi agresivně proti Evropskému parlamentu a proti tomu, co Evropský parlament dělá. A potom tedy Evropský parlament si vzal slovo a zase velmi tvrdě reagoval na ty tři, čtyři příspěvky ze strany národních parlamentů. Takže tím vznikla takováto konfrontace národních parlamentů s Evropským parlamentem. Většina národních parlamentů si totiž nebrala slovo, aby popřela to, co říkali jejich kolegové. Takže já myslím, že ta hlavní změna, kterou jsme provedli, spočívá v tom, že když 3, 4, 5 národních parlamentů zautočí na Evropský parlament, tak my mlčíme, neříkáme nic a čekáme na to, aby se stalo to, co by se stát normálně mělo, že si vezmou slovo další tři, čtyři národní parlamenty a ti se postaví proti těm parlamentům, které na nás zautočily. A teď je ta situace vlastně úplně jiná, protože my potom můžeme říci, my souhlasíme s tím, co říkali oni, oni a oni a nesouhlasíme s tím, co jste říkali vy předtím. Ale ta konfrontace už je tedy konfrontace mezi národními parlamenty, protože tam jsou některé, které jsou více proevropské, jiné zase méně proevropské a už to není tedy systematická konfrontace, která by izolovala Evropský parlament a vymezila ho vůči kolegům, s nimiž jsme propojeni. Nejen v rámci kozák, ale také už na základě smluv samotných, které jasně stanoví, že musí existovat koordinace s národními parlamenty. A ještě na závěr bych rád připomněl, že dvakrát ročně Kozák vydává půlroční zprávu. Bohužel není to příliš známo. Je to velmi zajímavá zpráva, protože svědčí o tom, jaký je zde postoj a to i ze strany Evropského parlamentu. A myslím si, že v tomto případě by poslanci Evropského parlamentu měli mít větší zájem o to, aby se seznámili s tímto dokumentem. Myslím si, že se zde objevily určité rady nebo nápady od Pata Coxa nebo od pana Dafa. Byly prezentovány na posledním zasedání Kozaku a myslím, že by bylo zajímavé využít těchto nápadů také kvůli osvětě občanů před volbami. Ještě pár slov, eh, které se týkají zahraniční politiky, obrané politiky a, zahr- a tedy, které se konaly v Dublinu a Vilniusu. Zahraniční obrana a bezpečnostní politika v této oblasti je meziparlamentní spolupráce velmi důležitá. Evropský parlament nepřijímá rozhodnutí v oblasti zahraniční politiky, ale schvaluje rozpočty. A především kontroluje iniciativy, které potom tedy nesou eh, vlajku nebo provádějí se pod vlajkou Evropské unie a potom vlastně před nás předstupují ty zodpovědné orgány. Myslím si, že zde si musíme uvědomit, eh, že už proběhly tři meziparlamentní konference v této oblasti a nejdůležitější je podle mě to, že jsme nevytvořili žádné nové zhromáždění, jak si možná někteří přáli. Je to konference, která probíhá pravidelně, účastní se ji pokaždé jiné delegace Dosáhli jsme toho, aby Evropský parlament měl delegaci o jiném počtu, než jsou delegace národních parlamentů. Trvalo to opravdu velmi dlouho, protože to jasně svědčí o tom, že Evropský parlament má zcela jinou povahu. Není to tedy jeden proti čtyřiceti, ale že Evropský parlament je opravdu něco jiného. Takže to je zatím z mé strany vše a možná ještě na závěr bych rád zopakoval to, co už jsem říkal. Ta atmosféra se zlepšila, ale je také pravda, že zde není úplná spokojenost a je zde řada národních parlamentů, které systematicky požadují vytvoření parlamentní komory národních parlamentů. To je myšlenka, která existovala už od počátku a ta myšlenka byla zavrhnuta a není obsažena ve smlouvách. Takže je to trochu nepříjemné, protože pravidelně se z iniciativy toho či onoho národního parlamentu sejde 8, 10, 15 parlamentů nebo parlamentních delegací, aby diskutovali o tom, co by se mohlo nebo nemohlo udělat, protože je pravda, že to vytváří určité napětí, které k ničemu nevede. Já si myslím, že v každém případě bude nutno vynaložit velké úsilí v následujícím volebním období a já jsem rád, že lidé jako Andrew Duff eh, budou dále sledovat eh, tyto otázky. Já si myslím, že to je taková záruka toho, že zdravý rozum eh, zvítězí a že se zlepší mechanismy prohlubování znalostí a že se zlepší i ta atmosféra, to prostředí. I když se tedy ta atmosféra zlepšila, jak jsem říkal, tak eh, pořád ještě Teď je 16. prosince, to vy nevíte, ale ve Španělsku víme, že je den svaté Adély, což je svatý patron mé sestry a já musím říci předsedovi Kasínimu i tady Otmaru Karasovi, že doufáme, že svatá Adela nás bude inspirovat. Teď už má dokonce i svůj film, takže já vám děkuji. Myslím si, že teď je to vlastně naposled, co zde předstupujeme, abychom vás informovali o své práci. Tak to neříkej, že nejsi věřící, když věříš ve svatou Adélu tak věřící to můžu věřit třeba v Dalajlámu nebo v Budhu. No, teď nejde o to, abychom tady zavedli nějakou teologickou konverzaci, budeme hovořit o vztazích s Evropským parlamentem a národními parlamenty. Je zde tato eh, novinka, toto schromáždění, které se zabývá hospodářskou a finanční zprávou a myslím si, že bude velmi zajímavé vyslechnout se informace o této novince pak zde bylo tedy to další meziparlamentní setkání a to se týkalo bezpečnosti a obrany a na to se zaměří náš kolega Otmar Karas. Prosím. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, jelikož eh, pan kolega Martinez eh, už na to narazil, Eh, ano, v této sestavě už asi eh, se Kosaku účastnit nebudeme. To je tím, že eh, po každých volbách se tady v tomto parlamentu obměňuje zhruba 50 poslanců a ona personifikovaná činnost eh, mezi národními parlamenty, naším parlamentem, eh, na základě aktivit v radě, eh, v odborech, v mezinárodních organizacích, tak pan kolega Martinez skutečně je takovou personifikaci. Takže já myslím, že je na místě, abychom mu poděkovali za to, že nejenom vykonával mandát, ale že se do toho vložil celou svou osobností, celým svým srdcem. A já ti děkuji za úspěch a za práce. Nechci k tomu eh, říkat o mnoho více, možná jenom jeden bod. Co se týče Eh, nákladu, tak my samozřejmě máme operaci na různé úrovni, na různých úrovních a každá je na jiné právním základě. A to eh, je potom eh, také trošku obtížné eh, pochopit zcela přesně, jak funguje kosa. Takže otázky jako fiskální, pak evropský semestr, šestí balíček, dvojbalíček, Europol, zahraničí, obrana, bezpečnost. Tak tady jde skutečně spíše o sdílené kompetence, nežli o spolupráci. A to, o čem jsme tady hovořili, jako o zlepšené spolupráci, ale přesto neustále sužované eh, různým porozuměním, různými rolemi a jejich chápáním, tak to vlastně třeba v otázce eh, článek 13, fiskální pak 88 Europol, eh, nebo otázka protokole 2, výhrada subsidiarity, tak, e, a to se týká spolupráce v zahraniční a obrané politice. A to je třeba si všechno uvědomit. Podle mě nejde jenom o znalostech, ale také o vědomém šíření nesprávných informací členských zemích. To je třeba si uvědomit. Protože jakákoliv prohloubená spolupráce mění to, že eh, jak si to, jak to lidé většinou vnímají, tedy to, že za všechno může v Evropa, ale od, eh, skáčeme si to my doma. My eh, ve všech těchto otázkách vycházíme ze dvou principů. Za prvé, žádné politické rozhodnutí bez rozhodnutí parlamentu. Proč? No, protože parlamenty jsou tady pro demokratickou legitimaci, demokratickou kontrolu a kvůli transparentnosti. A druhý princip, každý parlament zodpovídá na své úrovni. Evropský parlament za veškeré zhodování na evropské úrovni, no a národní parlamenty za záležitost na národní úrovni. A třetí základní princip, spolupráce musí fungovat na základě konsensu. My jsme my tedy v žádném případě nejsme zákonodárci a my vytváříme eh, demokratickou legitimitu a demokratickou kontrolu tím, že eh, dodržíme princip transparentnosti. A čtvrtý princip, toto jednoduché rozdělení pravomocí, bude jasný pouze tehdy, když v příštím volebním mandátu proběhne konvent, který eh, zakotví veškeré evropské rozhodování v evropském právu. Poněvadž my tady máme dilema. A sice díky různým, nebo vůli různým eh, státním, hospodářským, bankovním, finančním a dalším krizím, sociálním krizím, musíme jednat evropsky, ačkoliv ne všechny kroky mají oporu v evropském právu. A každé jedno, eh, každé jednání, které je mezivládní, eh, vyžáduje si eh, jednomyslnost a tím pádem jsme méně flexibilní, méně akceschopní a toto se potom také vy, e, vymyká kontrole Evropského parlamentu. No a pak my tady máme šestí balíček, ESM, semestr ES, FS, trojka a tak dále. A to prostě musíme ukotvit na základ evropského práva a definovat tam v této souvislosti povinnosti a kompetence parlamentu. Nejsilnější kompetence je 13. to jsou konference k fiskálnímu paktu. Otevřeně řečeno, já jsem byl na každém zasedání spolu s kolegou Martinezem a momentálně se všechno odehrává na úrovni kozaku a čím více máme kompetenci, tím jsme dotěrnější a e, tím e, menší porozumění pro nás existuje. A my není ta další konference 20. až 22. ledna. E, tato konference bude ohoštěná v Evropském parlamentu. A my se pokusíme ten náš formát propojit s debatou hospodářský semestr, hospodářská koordinace a pokusíme se to propojit s článkem 13, a to je konference o fiskálním paktu. Z toho bychom chtěli vytvořit formát, kde se bude méně debatovat o formě, ale spíše o obsahu. A to znamená, abychom si rozuměli obsahově, všechny parlamenty budou na stejné lodě a přineseme také dodatečnou hodnotu a to je eh, role národních parlamentů. A samozřejmě hostitele budou jednak my jako Evropský Romen a národní parlamenty a oba formáty se propojí také s meziparlamentními konferencemi oblasti rozpočtový výbor, měnový a hospodářský výbor, výbor pro vnitřní trh, eh, výbor pro sociální a zaměstnanost. Či budeme mít tři jednotky fiskální pakt, evropský semestr a meziparlamentní výbory. A všechno to proběhne během tří dnů. A my doufáme, že tato konference 22. až, pardon, 20. až 22. Eh, ledna že eh, tím vytvoříme také model pro další eh, konference, jednu zde a eh, potom také na podzim. Čili já bych vás prosil, je třeba, abychom informovali parlamenty o skutečných národních kompetencích, protože jinak Eh, se to zvrhne ve výměnu eh, různých eh, projevů ješitnosti a každý bude bránit svůj píseček. A to samozřejmě mi ničemu nepomohlo. My chceme dohromady posílit roli parlamentu a podle toho se tedy musíme chovat a musíme vytvořit základ pro nezbytný konsensus. Děkuji, pane Karase. A nyní tedy se tři kolegové hlásí eh, k těmto věcem. A prosím eh, pozor na čas, poněvadž máme ještě další bod na programu. Takže dvě minuty, eh, pan Dav. Dobře, já se pokusím, ale především bych chtěl poděkovat oběma našim místopředsedům za zápal, s nimiž se věnují problematice zlepšené kooperace mezi námi a mezinárodním parlamenty. Hlavně bych chtěl poděkovat Miguelu Martinezovi, který eh, byl po celou dobu, po celých 8 eh, po celá léta inspirací, inteligentní, elegantní, ale podle potřeby také tvrdý vyjednávač a přesně takhle to musíme dělat. Já si cením eh, šance přednes keynote eh, na eh, zasedání Kosak v Vilniusu. Souhlasím, že atmosféra se zlepšila Eh, nicméně mm, pořád ještě mnoho národních parlamentů zásadně spochybnuje demokratickou legitimitu Evropského parlamentu. Převládá v nich smýšlení, že žlutá karta subsidiarity, eh, kdykoliv eh, se eh, použije, je to obrovský úspěch, dokonce triumf národních parlamentů, zatímco my to vnímáme jako selhání politického procesu. Národní parlamenty jakoby nechápali, že nemají eh, exkluzivitu, pokud se týče přeskumu eh, jednotlivých záležitostí eh, podle principu subsidiarity. Chybí zde pochopení toho, že je to odpovědnost všech institucí, zde v Bruselu a že se tím zabývají neustále. Pravda je, že eh, narůstá eh, žádost, eh, respektive na, na, na, převládat, převládat, narůstá, narůstá požadavek po třetí komoře parlamentu. A opět je to Eh, nedostatek porozumění eh, fungování rady a tendence Kosaku eh, hlasovat o závěrech a příspěvcích, to je, myslím, velmi nebezpečný vývoj. A v tom příštím parlamentu, pokud se tedy budu, já určitě budu spochybňovat přítomnost Evropského parlamentu, účast Evropského parlamentu na takovémto hlasování o závěrech a podobně, poněvadž to je vlastně adresováno nám a myslím si, že to skutečně smazává hranici dělby moci. Také bych si přál. A myslím si, že pan Karas má v tomto naprosto pravdu. Chtělo by to, aby národní parlamenty byly proaktivnější a konstruktivnější při přeskumu eh, toho, jak národní vlády respektuji fiskální disciplínu. A pokud to Národní parlament nedělá dobře, tak určitě nemůže žádat ještě rozšiřování svých pravomocí na konventu, eh, který v příštím období bude měnit smlouvy. Čili ano, eh, pokrok tady je, ale ještě mnoho zbývá vykonat. Děkuji, paní Gurmaj. Děkuji. Já bych nejprve ocitovala významného člověka, který před několika dny zemřel. Nelson Mandela vždy říkal, eh, že vše mm, je, se může zdát nemožné, dokud se to nezrealizuje. Já myslím, že takto na to musíme hledět a vzhledem k tomu, eh, jaké jsou tady rozdíly mezi členskými státy, parlamenty, v míře spolupráce a rozdíly mezi evropskými politikami, tak eh, samozřejmě to nám k situaci hodně zkomplikuje. Já jsem si prošla úřední závěry zasedání Kosák a chci zdůraznit tři věci. Neformální diskuze a organizace klastrů, eh, pokud jde o parlamenty, podle jednotlivých zájmů, to myslím ukazuje, že národní parlamenty alespoň začínají plně využívat tento velice důležitý nástroj meziparlamentní spolupráce. Druhá věc, důraz na finanční a ekonomické řízení přes tuto konferenci. Náš výbor vždy zdůrazňoval význam parlamentního dohledu a e, parlamentní odpovědnosti, pokud jde o řízení státu. Zdůrazňovali jsme e, nástroje, které byly od začátku krize odsouhlaseny, takže toto vnímám jako dobrý krok a pak e, se mi líbí ta myšlenka toho fóra, které ziniciovalo litavské předsednictví pro větší zviditelnění některých aspektů, včetně genderové politiky. Mimochodem, Genderový institut má sídlo eh, právě v Vilniusu. Pokud jde o společný eh, výbor eh, ženského fóra, tak myslím, že to se ukázalo, že to je prostor pro užitečnou diskuzi a nadále podporuji takovéto diskuze. 18. prosince si připojmeneme stoleté výročí narození Vilého Branta a myslím, že nezapomínejme na to, že v parlamentu v Německu počet žen je na 42%. Je to skutečně výborné, že eh, se ta situace zlepšuje, pokud se začne spolupracovat. Bene, grazie anche da signora Gurmai. Děkuji také paní Gurmai, pan Hefner. Ja, herzlichen Dank. Ähm... Děkuji. Děkuji oběma řečníkům za ucelené zprávy o zasedání Kozák a doplnil bych něco k tomu, co řekl od Marka Ras. Za prvé, já vím, že je to možná trochu provokativní, ale to, co se tady teď pokoušíme, prostřednictvím meziparlamentní eh, konference pro fiskální smlouvu, vlastně znamená, že eh, chceme eh, spustit eh, něco, co je vlastně důsledkem jisté chyby. A myslím si, že musíme být eh, opatrní, abychom neopakovali tu chybu. Je třeba, abychom to nahodili na tu správnou kolej. A to podle mě znamená dvojí. Za prvé, eh, musíme to dát do rámce komunitní metody. A za druhé, je třeba, aby to bylo demokraticky dostatečně fundované, protože pokud budeme pokračovat tak jako dosud, bude to taková jakási mozaika bez eh, eh, koordinovatelnosti různých institucí a orgánů a to prostě eh, nemá s Evropskou unii nic společného. A proto si myslím, že to, co již řekl Otmar Karas, že tedy jediná možnost je jak dospět k rozumného rozhodování, je to, že po té obrovské komplexnosti různých postupů eh, záchranu, záchran eh, z krize a tak podobně, abychom eh, si tedy vydechli a přešli do fáze konsolidace a dále usilovali o to, abychom si sami, ale také abychom si spolu s občany eh, přemýšleli o tom, jak tuto Evropu eh, postavit na jasnou, eh, jasnou základnu, jasná, jasné kompetence, jasná pověření, jasný, jasná demokratická zodpovědnost. Prostě aby bylo jasné, že i zde v Evropském parlamentu eh, jednoduše a prostě máme určitý systém a není třeba eh, pořád všechno nově hledat a objevovat. Já myslím, že důležité je, abychom eh, to, co všechno všichni víme, také realizovali a realizovali tak, jak to má být, poněvadž my máme Lisabonskou smlouvu, my máme nové kompetenci a eh, Andrew Duff to řekl, my už jsme přijali mnoho eh, různých rozhodnutí, které de facto si vynucují konání tohoto konventu. Protože my třeba to, co se eh, jsme rozhodli už, pokud se týče multi government nebo pokud se týče sídla parlamentu, to není možné udělat jinak než prostřednictvím konventu. A nyní půl roky, roku po vstupu v platnost Lisabonské smlouvy, tak je třeba, abychom si to zhrnuli a abychom eh, si řekli, ano, je třeba upravit smlouvy a je třeba o tom debatovat v klidu s různými, eh, prostě se všemi partajemi v rámci metody společenství a za řádného zapojení občanů a občanek. Já se tady obávám, že jinak eh, bychom pořád směřovali k čím dál eh, fragmentovanější unii a potom bychom tady neměli řádné, řádné rozhodovací kompetence a neustále bychom tady zasahovali do kompetencí členských parlamentů, jak si ad hoc. A já si myslím, že pokud to takto uděláme, tak určitě tím nevzbudíme, nepozbudíme důvěru v instituce. Děkuji. Pan Leinen, to jsme rádi že jste tady v tomto výboru, kterému jste tak dobře předsedal. Děkuji, pane předsedo. Já jsem eh, měl tu čest eh, mnoho let, sedm nebo eh, osm let, zastupovat Kosak, tento výbor v Kosaku. A z toho, co nám říkají oba dva místopředsedové, je jasné, že třeba udržet a posílit dialog s kolegy z národních parlamentů. Musíme konat více, lépe informovat o naší roli, kterou je demokratická kontrola na evropské úrovni, a také eh, musíme bojovat za uznání těch principů, o kterých jste hovořil od Karas. Ale musíme usilovat také o partnery pro prosazování těchto partnerů. Tradičně tady máme řadu národních parlamentů, kteří chápou, že existuje i nadnárodní demokracie, ne pouze národní. Určitě eh, belgický parlament, německý Bundestag, rakouský parlament, eh, další. Čili eh, existují parlamenty, které se staví proti vzniku nové úrovně demokracie, ano, ale já doufám, že existuje velká většina eh, kolegů v národních parlamentech, kteří akceptují akceptují tuto nutnost a také eh, chápou, že eh, každá jiná varianta je horší, z smíšené kompetence a kde si co si. Prostě je třeba evropskou demokracii bránit. A jak to řekl eh, kolega Hefner, ano, zřejmě bude nový konvent, ale musíme se také připravit na mocenské boje. Já jsem tady byl, když se připravoval příští, tedy minulý konvent a eh, probíhaly tady bitvy. Někteří byli frustrováni z toho, že neprosadili svou a příště to bude ještě horší, poněvadž ta témata, o kterých bude řeč, ještě více vnikají na území národní suverenity. Čili je třeba budovat koalice, které ostřeji vyprofilují demokratickou dělbu práce a bude jasné, že národní parlamenty budou mm, kontrolovat eh, rozhodování na národní úrovni a evropský na evropské. Děkuji. Děkuji jako poslední pan Šeflin. Thank you, Děkuji, pane předsedo. Chci vřele poděkovat oběma místopředsedům parlamentu eh, za jejich shrnutí a soustředím se na ten nedostatek eh, znalostí a informací, o kterém hovořil pan Martinez, protože to vlastně je taková vazba mezi všemi těmi eh, problémy a zhoršuje to všechny ty ostatní deficity. Vzpomínám si na komunikační strategii, kterou zpracovala komise nějakých Mm, je to kolik, 7-8 let, eh, ale zdá se, že to nemělo velký dopad. Eh, spíše mám dopad, že veřejnost eh, byla zklamána národními komunikačními strategiemi a ukazuje se, že lidé nemají dostatečný zájem o to, co se děje v Bruselu, nejenom tady v Evropském parlamentu. A tak moje otázka je taková, to Je přítomnost Evropské unie na úrovni členských států dostatečná? Já si myslím, že ne, že je potřeba tu, je potřeba Unii zviditelnit právě na národní a místní úrovni. A poslední můj postřeh, ačkoliv mám ještě tři čtvrtě minuty, tak myslím, že bychom se měli nad tímto deficitem hodně zamyslet a pokusit se najít někde na programu jednání našeho výboru v budoucnu prostor pro tuto záležitost k diskuzi. Děkuji. Děkuji. A nyní slovo na závěr. Děkuji, já chci poděkovat za nás eh, oba dva. Eh, všem poslancům, kteří se vyjádřili. A je vidět, že tady nebyl žádný eh, komentář, eh, který by se vlastně lišil od toho, co jsme říkali my. V podstatě jde o to, že pokud bych to měl ještě nějak specifikovat, eh, já si dělám podobné starosti jako Jo Leinen, a to, jakým způsobem eh, bude vypadat, eh, pokud bude nějaký ten budoucí konvent, eh, protože pokud si vezmete ten poslední konvent, už ten byl hodně komplikovaný, těžko dosahoval konsenzu, tak si myslím, že v současné situaci v podstatě nemá smysl vůbec žádný konvent dělat, když to bude hm, konvent 40 konventů, protože Eh, už z podstaty věci by konvent měl být nějakou otevřenou diskuzí, ale já mám pro tuto chvíli dom, dojem, že by něco takového bylo nesmírně obtížné a eh, ukazo, hovořil o tom i eh, Jo, že takovýto konvent by asi nedospěl vůbec k žádnému konsenzuálnímu výsledku, který by měl nějakou větší podporu. Nesmíme se nalhávat nic, protože problém si myslím, že je také v tom, že jsou tady eh, velice důležité parlamenty a jejich poslanci, kteří jsou proti evropskému projektu. Samozřejmě je to zcela legitimní nástroj. My jsme v zásadě pro a je třeba uznat, že tady mohou být lidé, kteří jsou naopak zásadně proti mm, se stejnou odhodlaností, jako my jsme pro. Takže Ovšem problém je, když v některých parlamentech tito kolegové mají většinu, tak tím pádem prostřednictvím kosaku, no dokážete si představit samozřejmě, že je eh, to dosti obtížné, někdy až poměrně nebezpečné z diplomatického hlediska, když vidíte, že jsou tam lidé, jejichž cílem je destrukce Evropské unie, jejichž cílem eh, zcela jasně deklarovaným cílem je něco takového. Takže eh, potom samozřejmě takovým způsobem nejenom smýšlejí, ale i jednají. Myslí si, že Evropský parlament je zcela zbytečná, neefektivní instituce, instituce, která by sama o sobě měla být odstraněna. Takže když si vezmete tyto lidi, tak těžko s nimi dosahovat nějaké schody. Když si vezměte, že jsou to lidi, kteří se domnívají, že Evropský parlament by už dále neměl existovat. Takže my potom nemáme samozřejmě možnost vést takovýmito lidmi žádnou diskuzi. Tudíž je potřeba dát dispozici dostatek, dostatek informací, aby dostatečný počet národních parlamentů se nesklouzával k těmto postojům, k těmto názorovým postojům, které vlastně tvrdí, že s tímto vším by se mělo skoncovat, že Evropský parlament eh, je uskupení eh, byrokratů, neschopných, eh, skorumpovaných jedinců a tak dále. A to je přesně to, co někteří eh, z kolegů z národních parlamentů tvrdí. A bohužel jejich počet je stále eh, četnější. Ty si jo řekl důležitou věc, že když si vzpomeneš, eh, jak to vypadalo v minulosti, že tam, řekněme, byly dříve dva parlamenty, které byly protievropské, jasně protievropské. Bohužel dnes je jich mnohem více a řada z těch, kteří dříve byli proevropští, se najednou ocitají na té eh, druhé straně a jsou proti Evropě. A samozřejmě, že eh, se spojují s těmi, kteří již tradičně byli proevropští, takže mm, nemá smysl tady jmenovat, eh, nechci nikoho uvádět do trapné situace, ale musím skutečně mm, říci, že i já jsem se často cítil jaksi nemístě kvůli tomu, co zaznívalo eh, od poslanců eh, eh, z parlamentu mé země. Když se vstupovalo do Evropské unie, všichni byli pro Španělsko podepsalo evropské smlouvy, hlasovalo jednomyslně eh, v parlamentu. To bylo vlastně poprvé, kdy nějaký parlament hlasoval jednomyslně napříč politickým spektrem. Všichni byli pro, ale tato doba zjevně už skončila. Takže můj velký problém eh, eh, je ten, že tady je celá řada parlamentů, které neustále eh, se snaží svolávat zasedání, schůzky, debaty, ale vždy mimo eh, Evropský parlament, aniž by se snažili zapojit Evropský parlament. Já nechci říct, že by tím chtěli dělat nějaké pikle, ale snaží se marginalizovat Evropský parlament, odsouvat ho stranou, pokud jde o rozhodování v oblastech, kde Evropský parlament má výhradní pravomoc. Eh, kde to je zcela neoddiskutovatelné a vyplývá to ze smluv. Takže v každém případě mm, je to zajímavý e, vývoj a rád o tom budu hovořit s poslanci vašeho výboru. Myslím si, že váš výbor je e, jeden z těch e, nejdůležitějších parlamentů, který má největší zájem o tuto záležitost, takže a myslím si, že také je více než respektován. Každopádně bych ještě chtěl říct, vážení kolegové, že toto jsou věci, které musíme zanalizovat a to je eh, fungování parlamentu, jednací řád Evropského parlamentu. Já jsem byl minulý týden na plenárce, kde jsme měli předsedu Evropské centrální banky a Nikdy tam nebylo víc než 25 poslanců, když tam byl pan Draghi, takováto významná osobnost, která nás informovala o tak důležitých věcech, jimiž Evropská unie dnes prochází. A eh, když se na to ptám, tak jsem se dozvěděl, že zároveň probíhalo zasedání výboru pro hospodářské záležitosti. Ve stejnou dobu, kdy v, na plenárním zasedání vystupoval prezident Evropské centrální banky. Musíme změnit toto současné fungování parlamentu, protože e, musíme s tímto Jinak s tímto chováním těžko můžeme ehm, skoncovat eh, a jinak eh, se bude situace skutečně dále eh, zhoršovat a těžko budeme naše situaci obhajovat. Takže uvidíme, vážení kolegové, jak se tady věci vyvinou. Děkuji ještě jednou panu Kasinovi a Já jsem skutečně potěšen tím, co tady eh, v té otevřené diskuzi zaznělo, včetně toho, co říkal pan Jolajen. Děkuji. Všichni eh, víme, kolik eh, do toho vždycky vkládáš nadšení, vždycky sem vneseš takový nový impuls. Já se omlouvám, uděláme si přestávku na pět minut a potom přistoupíme k poslednímu bodu na pořadu jednání. Non ho capito. Non, non potrebbe presiedere perché non abbiamo tempo. rapporto Iattermechi sulla... Zpráva Iattermechi o zbavení a ochraně poslanecké imunity. Máme málo času, takže vám jen připomenu, že jsme dostali 15 pozměňovacích návrhů, které předložila také samotná zpravodajka. Dále máme jich dalších pět od pana Vilendra a Garganeho, takže dávám slovo paní zpravodajce. Thanks. Děkuji. Jenom velmi stručně. Mohu říci, že podporuji všechny pozměňovací návrhy, kromě sedmnáctky, osmnáctky U osmnáctky si myslím, že pokud bychom přijali tento návrh, vrátili bychom se vlastně zpátky do současné situace a tudíž si myslím, že to není žádoucí. Pozměňovací návrh číslo 17. Podle mého názoru také není dobrý ale všechny ostatní jsou v pořádku. Myslím si, že parlamentní imunita není naší eh, výsadou, ale je součástí naší nezávislosti a integrity celého parlamentu. A další záležitost, která je důležitá, je, že hlavním výborem je výbor pro právní záležitosti. A tady máme pana předsedu Jo Leinena. Myslím, že ta spolupráce mezi námi byla výborná. Děkuji. Eh, qualcuno vuol prendere la parola? Chce si někdo vzít slovo? A ah, Leinen pan Leinen a potom pan Scholz. Ja, wie Sie sehen, bin ich Shadow für meine Tak eh, vidíte, já jsem eh, stínovým zpravodajem pro důležité otázky imunity. Ano, já souhlasím s paní Jetemeky, 17. 18. bychom měli odmítnout, protože eh, to neodpovídá praxi v Jury a naopak logicky musíme přijmout 21 a s tou e, sedmnáctkou de facto bych k tomu přidal ještě dvojku, protože máš, to je stejné znění. Takže dvojka, sedmnáctka, osmnáctka, tady budeme hlasovat proti. A možná i proti sedmičce, poněvadž to je formulace, e, které moc nerozumíme. E, že tedy toto rozhodnutí není závazné pro orgány příslušné členské země, nicméně se Eh, tyto orgány vyzývají, aby z toho vyvodili eh, důsledky. Takže z tohoto důvodu budeme hlasovat proti sedmičce, ale zbytek akceptujeme. Honorable Scholz. Pan Scholz, omlouvám se, pan Brown. Já se vám vždycky pletu. Pan Bronz vlastně. Pan Bronz bez mikrofonu. Pan poslanec Brons. Paní zpravodajka uh, hovoří o sedmém protokolu o výsadách a imunitě a mně se zdá, že tady je určitá nejednoznačnost, protože v článku 9 o výsadách a imunitách se říká, že imunitu eh, eh, nemůžeme udržet, pokud je poslanec obviněn z trestného činu a nesmí to bránit Evropskému parlamentu, že bude, eh, mm, pokud se rozhodne, tak zbaví poslance imunity. Nicméně tento pozměňovací návrh se týká pouze těch trestných činů, a tak se chci zeptat, ta Evropský parlament má neomezené právo odnímat imunitu. Koncepce toho, že někdo je jaksi obviněn z trestného činu, to je, myslím, jasná věc, zvlášť, že je o závažný trestný čin, jako je vražda, krádež, ale Pokud jde o jiné trestné eh, činy, například pomluvu a tak dále, tak tam už eh, se ta podstata věci hledá obtížněji. Když se podíváme na článek 8, tam se říká, že poslanci by neměli podléhat eh, trestnímu řízení, pokud jde o věc, která přímo souvisí s výkonem mandátu. Za prvé se chci zeptat, za to znamená, že to, co řekneme na plenárním zasedání nebo tady na výboru, znamená, že je stoprocentně kryto našimi výsadami a že kdybychom řekli totéž eh, mimo parlament, eh, takže by ten týž poslanec eh, už dále nevykonával svůj mandát, anebo vykonával? Podle mě to není úplně jasné. Děkuji. Pan Gargani. Děkuji, pane předsedo. Já jsem tady jako zástupce výboru pro právní záležitosti, jsem náhradníkem v tomto výboru. Chtěl jsem připomenout, a myslím, že už to říkala paní zpravodajka, že bylo dobré přijmout ty pozměňovací návrhy, které předložil výbor Jury a my jsme je přijali jednomyslně. Nemám tady text, protože ani tady sekretariat nemá k dispozici texty pozměňovacích návrhů, tak si nepamatuju, o čem je 17. a 18. Nepamatuju si ta čísla. Ale abych navázal na svého předřečníka, na toho kolegu, tak bych rád řekl, že otázka, kterou jsme chtěli tedy vyřešit tím, že jsme přistoupili ke změně tohoto nařízení, Chtěli jsme tedy, předložit pozměňovací návrh, který by zajistil, že budeme mít společnou platformu, že budeme mít jednotnou interpretaci, pokud je o ty různé rozsudky, které znáte, že výkon funkcí poslance v Evropě a mimo tedy, mimo tedy evropské pole, jak to může být interpretováno? Protože pokud je určité prohlášení předneseno při výkonu funkcí, tak tady my chceme jasně říci, co to tedy znamená. Abychom tedy mohli mít nařízení, kde se budou upravovat ty obecné otázky, tak je třeba jasně definovat, co znamená výkon funkcí europoslance mimo Evropský parlament, protože dnes funkce poslance, funkce tedy europoslance je velmi široká. Europoslanci samozřejmě pracují nejen ve Štrasburku a v Bruselu, ale jinde a my chceme najít způsob, který nám umožní jasně definovat funkce a ty činnosti europoslance. Pokud jde o ty pozměňovací návrhy 17 a 18, já nevím, co to je, jsou to vaše pozměňovací návrhy. Když mě řeknete, o čem to je, tak bych se k tomu možná mohl vyjádřit. Předseda. 17 je pozměňovací návrh z Peronyho a 18 je pozměňovací návrh Vílenda a Gargányho, kde se říká, že Evropský parlament z vlastní iniciativy na žádost zúčastněné osoby může v každém případě přeskoumat rozhodnutí o odnětí nebo ochranu poslanecké imuty, pokud dojde ke změně situace anebo pokud eh, vývoj situace vede k tomu, že ten přeskum je oprávněný. Pan Gargány, ano, když se objeví nějaká nová situace, my potom musíme vzít v úvahu tu novou situaci, něco takového už jsme měli, Předseda parlamentu nám vrátil tento případ do výboru. Pokud se ale neobjeví žádná nová okolnost, tak je to jasné, že to musíme odmítnout. Ale pokud se objeví nějaký nový fakt, který při tom předcházejícím hodnocení nebyl vzat v úvahu, tak si myslím, že je vhodné poskytnout tuto příležitost. Pak je to tedy na úvaze předsedy parlamentu. Zda to tedy dá výbor jury nebo ne. Já v každém případě bych eh, doporučovala, abyste to přijeli. Eh, měl jsem strach, že to bude právě tento pozměňovací návrh. Eh, takže mm, já bych v každém případě byl pro to, abyste to přijeli. Bylo by dobré, protože podle mě je to neutrální, transparentní pozměňovací návrh. Prostě opakuj po třetí. Když se objeví nějaký nový fakt, který nebyl vzat v úvahu při tom prvním hodnocení, tak si myslím, že by bylo vhodné, aby se to vrátilo do výboru Jury a aby to parlament znovu přehodnotil. Děkuji. Nikdo další už se nehlásí. A ano, pan ještě Hefner, omlouvám se. Děkuji vám, pane předsedo, skutečně se hlásím ale eh, mohu to zvládnout velmi stručně. Eh, srdečně děkuji paní Jetemeky. Nastal vzácný případ, kdy se naprosto shodujeme s paní spravodajkou. Domnívám se, že vyjasnění eh, postupu i lhůt je všechno správně a dává to smysl příspěvek eh, kolega, kolegy Gargányho ještě jednou mezi řádky připomíná, že eh, imunita v Evropě je ponímána podle eh, různých tradic. A začíná to už třeba tím, co to znamená výkon mandátu. Já jsem byl deset let členem imunitního výboru v německém Bundestagu a my jsme ve všech případech imunitu zrušili, kdy to bylo třeba, poněvadž jsme se domnívali, že eh, imunita zde není proto, aby chránila poslance eh, v trestních věcech a taky, aby mu bránila před tím, aby se eh, obhájil před veřejným soudem. Existují jiné členské země, kde imunita trvá tak dlouho, eh, dokud trvá výkon funkce a když z funkce konečně odejde, pak už není možné zahájit trestní řízení. To třeba je pro nás naprosto nepochopitelné, ale já doufám, že se nám podaří eh, dohodnout na společném standardu a eh, snad to uvedeme prakticky do použitelného tvaru. Dovolte ještě dvě poznámky. Já si myslím, že právo na imunitu eh, svým, eh, svým způsobem sahá někdy do 18. 19. století a to znamená, že v právním státě už ani není nutné, nutný. Čili to rozšiřování myšlenky imunity mě působí určité obavy a tedy nejenom na diplomaty, ale také na eh, úředníky eh, v různých institucích, kteří najednou prostě mají nárok na imunitu. Já si myslím, že to opravdu není eh, dobrý vývoj, protože v mnohých státních a mnohonárodních dohodách tato imunita postihuje čím dál širší okruhy lidí, kromě třeba vysílaných diplomatů, já nevím, jsou to třeba ozbrojené síly a tak dále. A rozrůstá se tady jakási šedá zóna a opravdu to bychom neměli podporovat. Prosím ještě několik minut trpělivosti, aby mohla paní zpravodajka reagovat. Paní Jetemaky. Já bych chtěla zdůraznit, že kultura imunity se liší v jednotlivých členských státech Evropské unie a tato zpráva tuto kulturu nemění. Zůstává nezměněna ve všech členských státech zůstane taková do budoucna. Například ve Finsku není tak rozsáhlá jako v jiných členských státech, například eh, pokud jde o trestě právní čin, například o nehodu, tak nemusíte požádat o zbavení imunity v mé zemi, protože se to vždycky dostane k soudu. Ale my to mhm. chápeme Eh, jinak, nebo respektive chápeme, že v jiných zemích je to jinak a nesnažíme se to měnit. Je to tedy spíše procedurální záležitost. Tlumočníci se omlouvají, ale tlumočení je pro dnešní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 i know that it is different cultures and i, do not want to change it so i hope that tomorrow we can accept this procedure. Mm. Mm. sur cette eh, affaire, sur cette affaire, n'est-ce pas